Dobrý den, zahoji dnešní zasedání. Chtěl bych tímto přivítat zástupce Evropské rady Evropské komise. Bod číslo jedna dnešního pořadu jednání tím je prohlášení Rady a komise ohledně vystoupení Spojeného království z EU. Bez nějakých prodlev rád bych eh, předal slovo paní ministrini Tuporajnen za Evropskou radu. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, Dámy a pánové, opět jsme se sešli, abychom projednali vystoupení Spojeného království z EU. Je mi líto, že nastala takováto situace, kdy celá řada občanů i podniků žije v nejistotě. V červenci nová britská vláda a britský nový premiér prohlásil, že e, neobjasní nový postoj Spojeného království. A co se týče těch nesložitějších otázek, jako jsou irské hranice, Spojené království zatím ještě nepředložilo žádné nové návrhy. Navíc názory uvnitř britského parlamentu ještě jsou nadále také rozpolceny. Nicméně britská vláda naléhá na svých červených liniích a linie 31. října se rychle blíží a my čelíme spíše více než méně nejistotám. Takováto složitá situace by nás ovšem neměla odrazovat od nahlížení na naše hlavní priority v rámci tedy tohoto vystoupení Spojeného království, ke kterým může tedy vést možný Brexit. A proto jsme požádali Spojené království, aby předložili opravdu konkrétní podrobné myšlenky ohledně jejich vystoupení, aby tu opravdu eh, bylo jasno i například co se týče tedy eh, vyřešení případu hranice s Irskem podle velkopáteční dohody. Také dohody z Westminsteru a apely na další prodloužení této lhůty však situaci komplikují a musíme uznat, že situace no deal, nulové dohody z 31. října může být pravděpodobná. Britská vláda i nadále ale opakuje, že je ochotna a připravena odstoupit s nulovou dohodou. Takže, dámy a pánové, úsilí proto, abychom se připravili, musí být ještě navýšeno a musíme se připravit eh, co nejrychleji spolupracovat s členskými státy, s komisí, abychom připravili ten balíček eh, navržený komisi, aby mohl být schválen tyto eh, aktivity v rámci institucionálního eh, cyklu mají samozřejmě nabitý program a my jsme ochotní spolupracovat, pracovat společně, společně můžeme tuto situaci vyřešit. A myslím si, že pokud vše urychlíme, tak eh, se mohou dohodnout instituce i na předchozím návrhu o Brexitu předsednictví z vaší spolupraci je ochotno umožnit přijetí toho posledního eh, balíčku navržených opatření, těch rezervních opatření v příslušné lhůtě. A co se týče budoucích vztahů, tady to bude záviset na tom, zda Spojené království odstoupí s dohodou či bez dohody ať eh, tedy bude scénář jakýkoliv, je tu několik hlavních priorit, jako je zajištění práv občanů, pak také plnění eh, finančních povinností, mm, které přináleží Spojenému království vůči Evropské unii a pak také zachování pravidel pro jednotný trh a zajištění stability v eh, severním Irsku. A samozřejmě e, nestabilita a napětí takto testuje naši jednotnost a proto je velice nezbytné, abychom takto odolávali nějakým pokušením vytváření bilaterálních dohod a naopak se rozhodli jít tedy společnou cestou a přistoupili k rychlému přijetí těchto opatření. A v neposlední řadě ještě chci připomenout, že tu máme priority Evropské rady a tady si myslím, že je opravdu eh, nezbytný postup eh, institucí Evropské unie jako takových společně a děkuji vám a těším se na společnou diskuzi. Děkuji vám, paní ministrině, a nyní bych předal slovo panu předsedovi Junckerovi, kterému tímto děkuji za jeho přítomnost. Dobré ráno, dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Je pro mě vždy příjemnou možností hovořit k parlamentu a hovořit s, parlamentu, s parlamentem. Během posledních pěti let Evropská komise vždy mohla počítat na předvídatelnost a podporu a spolupráci vašeho parlamentu a platí to i pro práci, kterou jsme společně odvedli v oblasti vystoupení Spojeného království z Evropské unie a vím, že stále jste v této oblasti otevření a pracujete. Michel Barnier a já sám jsme spolu byli v pondělí na snídani s premiérem Johnsonem. A asi nebudete překvapeni, že nám premiér řekl, že Spojené království chce stále dohodu ale zároveň, že Spojené království tak jako tak 31. října vystoupí bez, či, bez dohody či s dohodou a, z Evropské unie. Jinými slovy tedy, riziko vystoupení bez dohody je stále reálné. Nazdar kamarádi. To jsou moji nejlepší kamarádi a fanoušci, všude mě sledují. Jinými slovy, riziko vystoupení bez dohody je reálné. Možná si tak zvolí vláda Spojeného království, nikdy by se tak nezvolila Evropská unie. A z toho důvodu bych se rád soustředil na to, co můžeme udělat pro to, abychom dosáhli dohody, dohody, která je stále žádoucí a která si myslím, že je stále možná. Teď jste mi měli zatleskat. Ani nebudete překvapeni, že? A hlavní otázka se eh, týká bezpe- té bezpečnostní pojistky v Irsku. Všichni o tom hovořili, ale všichni už si možná nespomínáme na to, z jakého důvodu jsme se na tom jako 27. dohodli. Tato pojistka je vlastně operativním řešením praktického problému, který Brexit způsobí Irskému ostrovu. Tento problém by nebyl vznikl, kdyby se Spojené království a jeho vláda nebyly rozhodly vystoupit ze Spojeného království. Tato irská pojistka má tři cíle. Za prvé vyhnout se tvrdé fyzické hranici na Irském ostrově. Má také zachovat eh, integritu vnitřního trhu a umožnit Irsku na tomto trhu působit. A také má zajistit spolupráci mezi severem a jihem na Irsku, tedy celoirskou ekonomiku, což je zcela zásadní předpoklad pro trvající mír a stabilitu, tak jako to bylo zakotveno ve velkopáteční dohodě. Já jsem premiérovi Johnsonu řekl, že pro mě tato pojistka není emocionálně zásadní, nicméně má sloužit jistému cíli, který je pro mě zcela zásadní. A právě proto jsem požádal britského premiéra, aby učinil konkrétní proveditelné návrhy alternativních možností, které by nám umožnily dosáhnout tady tohoto cíle. Než dostaneme tyto návrhy, tak v podstatě vám musím říci z očí do očí, eh, že zatím nebylo dosaženo žádného pokroku. Když se díváme do britského tisku, tak se zdá, že jak psali, jednali jsme pozitivně a konstruktivně. Sama Evropská komise je připravena pracovat od rána do večera. Pochopitelně občas potřebujeme maličkou pauzu, abychom našli technické a politické řešení. Nejsem přesvědčen o tom, že se nám to podaří, protože máme velmi málo času. Jsem ale přesvědčen o tom, že se o to musíme pokusit. Obrátil jsem se na britského premiéra s žádostí o upřesnění těch alternativních ujednání, které by měly mít na mysli a aby ta jednání se stala opravdu politickými v tom dobrém slova smyslu. Michel Barnier a britský premiér a jeho ministr pro Brexit, tedy tím pádem by sami mohli dále převzít tato vyjednávání na tu chvíli, která nám zbývá, aby to nezůstalo pouze na technické úrovni. A v červenci 2016 27 říkala, že by bylo škoda, abychom soustředili veškerou svou energii na Brexit. Že naopak bychom se měli dohodnout o silnější unii v 27. a že bychom se měli soustředit na prostředky pro zlepšení každodenního života svých občanů. Tehdy jsem vystoupil s projevem o stavu Unie, představil jsem své myšlenky, tady tento projev, prý byl mimořádný, byl přivítán také v Bratislavě vedoucími představiteli Evropské unie a inspiroval také program ostatních vedoucích představitelů Evropské unie. Takže my, 27 členských států Evropské unie, už dva a půl roku vyjednáváme se Spojeným královstvím a snažíme se najít způsob, jak to zařídit. Evropská unie prokázala velkou jednotu ve svém účelu prokázala solidaritu s členskými státy, které byly nejvíce postiženy. A tato jednota je opravdu nejcennějším, co máme. A tato jednota mne bude vést v mé práci během nadcházejících týdnů a jsem přesvědčen, že povede i tuto sněmovnu budoucnosti. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu předsedovi Junckerovi a nyní má slovo jakožto hlavní vědnavač pan Michel Barnier. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, přeji vám všem dobrý den. Paní ministrině, poslanci a poslankyně, děkuji mnohokrát za to, že můžu vedle pana předsedy Junckera se také vyjádřit a doplnit takého první vyjádření. Jenom velice stručně bych se rád vyjádřil ke dvěma klíčovým bodům stávající diskuse, která probíhá se Spojeným královstvím. Za prvé Irsko a Severní Irsko a také budoucí vztahy. To je otázka, která je stejně tak důležitá, protože bude třeba provést jistou rekonstrukci partnerství s onou velkou zemí, která je naším sousedem, která bude naším přítelem, tedy Spojeným královstvím. Pan předseda Juncker připomenul, že britská vláda a premiér Johnson chtějí především vyškrtnout irskou pojistku. Bez náhrady. Spojené království a Evropská unie se dohodly v listopadu 2018, eh, v podstatě skoro před rokem, o této irské pojistce. Takže 28 premiérů podpořilo tehdy a navíc to velmi silně podpořil Evropský parlament. Proč je tato otázka irské pojistky pro nás všechny tak zásadní? Je to z toho důvodu, že jde o Irsko, protože v Irsku způsobí Brexit nejvíce problémů. A tam také bude představovat největší riziko. Je to totiž jediné místo, se kterým má Eh, v Evropské unii Spojené království pozemní hranici, takže tam existuje Navíc ještě politická situace, která vyplývá z tragické historie a dnes tedy specifické situace po velkopáteční dohodě, kterou mají garantovat Irsko a Spojené království. A jak říkal Jean-Claude Juncker, my na tom netrváme z ideologických důvodů a nikdy to nebylo z ideologických důvodů, je to z pragmatických důvodů. Prostřednictvím této pojistky vlastně vytváříme jistou záruku, že budeme moci za všech okolností naplnit ty tři požadavky, o kterých hovořil předseda komise. Nechceme, aby se vrátili fyzické hranice na, Irsko, na Irský ostrov. Chceme ochránit velkopáteční dohodu, a to ve všech jejich rozměrech. Je potřeba také zajistit integritu našeho vnitřního trhu. A navíc chceme zajistit existenci celoirské ekonomiky, tedy hospodářské spolupráce mezi severem a jihem, která vyplývá z velkopáteční dohody. My jsme s britskými orgány situaci sledovali a vidíme, a společně jsme viděli, že je to zahrnuto jak v právu, tak v politice, tak v rozpočtu Evropské unie, tato spolupráce mezi hospodářstvím Severního Irska a Irska. A v Lucembursku nám vysvětlila britská vláda, co se jim nelíbí na té pojistce. No ale víte, ono nestačí nám vysvětlit, proč bychom měli vyškrtnout tuto pojistku z dohody. My jsme vážně a jednoduše jenom řekli, že prostě potřebujeme najít řešení, které bude právně neprůstřelné a které bude existovat v této dohodě, tak, abychom našli řešení na všechny problémy a abychom předešli všem rizikům, které by vyplývaly z Brexitu. To je tedy hlavní cíl, na kterém jsme se dohodli s vládou Terezy May. Dovolte konkrétní příklad. který možná můžu znát eh, jako člověk, který byl zodpovědný za zemědělství. Všechny, všechna živá zvířata, veškeré potravinářské produkty, které by přicházely do severního Irska přes eh, Spojené království, by se potom mohly dostávat dále nejenom do Irska, ale kamkoliv jinam do Evropské unie, klidně do Polska. Mechanicky, automaticky. A jinými slovy, my potom budeme muset zajistit kontroly a například šíření šíření a, nemocí zvířat a konec konců v tomto nemáme úplně krátkou paměť. Musíme chránit nejenom Severní Irsko, musíme chránit nejenom Irsko, ale e, všechny ostatní. Jinými slovy tedy u pojistky potřebujeme jasné záruky. A nejenom, že my potřebujeme, ale všichni občané Irského ostrova potřebují tyto záruky, aby mohli žít stabilně, blahobytně, aby nebyl narušován jejich každodenní život. A to tež platí i pro uh, bezpečnost potravin celé 27. Navíc pro ochranu místních rozpočtu. To prostě tyto kontroly na všech vnějších hranicích uh, vnitřního trhu jsou stejné a ty je třeba zajistit. My jsme si vyslechli připomínky britského premiéra k demokratické či nemo- nedemokratické povaze této irské pojistky. Pochopitelně britská vláda sama musí zajistit, aby dostatečně podpořila severoirské orgány, které vzhledem k tomu, že tedy bude podepisovat tuto dohodu za všechny. Pochopitelně, že je potřeba, aby bylo zajištěno, že i oni, tedy orgány v severním Irsku, byli zapojeni do případného uplatňování této pojistky v praxi, pokud tomu dojde. A jak jsem říkal, a jak říkal i pan předseda Juncker, prostě rádi si vyslechneme všechny britské návrhy a budeme pracovat ve dne v noci po té, co tyto návrhy dostaneme, tak abychom zajistili pokrok. No a další klíčové téma, a to už bude poslední, se týká naše, naší společné ambice vytvořit dobré budoucí a vztahy, my jsme tomu dokonce říkali strategické partnerství, tedy musíme vytvořit, respektive rekonstruovat takovýto vztah se Spojeným království po Brexitu. A to je cílem druhého dokumentu, který doplňuje dohodu o vystoupení a který se jmenuje politické prohlášení. Je to dokument, který byl schválen v listopadu minulého roku se Spojeným královstvím a vytvoří možnost pro takovéto široké partnerství sektorální, hospodářské, justiční, policejní spolupráce, obrané spolupráce a spolupráce v oblasti zahraniční politiky. Když se podíváme na hospodářskou, hospodářský aspekt, tak vychází z předpokladu dohody o volném obchodě. Nicméně ve stávajícím textu nechává otevřený prostor pro to, aby ambice mohly být ještě vyšší, pokud k tomu bude společná vůle. A my takovou to vůli určitě máme. Chceme co nejambicioznější dohodu o budoucích vztazích se Spojeným královstvím. Například třeba prostřednictvím celní unie. Takovéto hospodářské vztahy pochopitelně musí jít ruku v ruce zárukou rovných podmínek pro všechny. A dámy a pánové poslanci a poslankyně, já si tedy uvědomuji, že to je trošku žargon, když se říká level playing field, rovné podmínky. Ale zatím prostě stojí lidské, sociální, územní aspekty. A volba, kterou si musí učinit Spojené království jako společnost mezi dobrou úrovní regulace a hospodářstvím. A chtěl bych si trvat na tom, že vláda Spojeného království chce zjevně se stáhnout od těch závazků, které učinila Tereza May v oblasti rovných podmínek. Dámy a pánové, Spojené království je velká země, která je důležitá, která je fyzicky velmi blízko a v podstatě polovinu obchodní výměny realizuje s námi, s jednotným trhem. A právě proto potřebujeme dobrou, ambiciozní dohodu, nicméně jejím předpokladem jsou společná pravidla. Poslanci a poslankyně, chci říci, že ambicioznost budoucí obchodní dohody, o které v každém případě budeme muset jednat a uzavřít ji se Spojeným královstvím, tedy její ambicioznost bude jasně záviset na zárukách, které dostaneme, které budou černé na bílém v oblasti sociální, ekologické, hospodářské soutěže a státní podpory. Vážení poslanci a poslankyni, chtěl jsem tedy krátce zmínit tyto dvě otázky, které v tuto chvíli diskutujeme s vládou Borise Johnsona. A jenom na závěr jsem chtěl připomenout, z jakého důvodu jsme od samého začátku chtěli spořádané vystoupení Spojeného království. To je určitě daleko lepší než vystoupení bez dohody. A opravdu víme, o co jde, když říkáme, jak problematické vystoupení bez dohody. Já myslím, že všichni známe dopady, které by to mělo. Chceme tady tuto dohodu, abychom ochránili práva 450 milionů Evropanů a kromě toho také i práva všech Britů, britských občanů, kteří žijí v našich zemích a naopak. Chceme také zajistit budoucnost eh, projektů, které využívají evropské fondy na základě dohod se Spojeným královstvím. Prostě chceme, aby to, co se rozhodlo v 28, bylo nakonec zaplaceno 28. Také jsem chtěl připomínat stabilitu na, Irs- na Irském ostrově. Eh, ta cesta je velice dlouhá, ale chceme, aby na této cestě vznikly podmínky pro vytvoření dobrých vztahů v budoucnosti, tak jako byly zmiňovány v eh, politickém prohlášení. Pokud Spojené království vystoupí bez dohody, dámy a pánové, tak chci připomenout, že všechny tyto otázky jenom tak nezmizí. My jsme je řešili v dohodě o vystoupení, ale pokud ta dohoda nebude, nebude tak ty otázky tam pořád budou. Jak to bude s mírem v, Iru, v Irsku, jak to bude v ochranu, s ochranou vnitřního trhu, jak to bude s rozpočtem. To jsou otázky, které se tak jako tak budou muset přibližně nějak řešit. Ještě předtím, než se uzavře a nějaká partnerská dohoda o budoucnosti, takže ty dopady Brexitu nejsou přece vůbec teoretické. Jsou často podceňovány, co se týče jejich nákladů, lidských, finančních rozpočtových, právních, technických. Tyto dopady jsou zásadní. A vy to také připomínáte ve svém usnesení. Tři roky po referendu, dámy a pánové, nemůžeme jenom tak předstírat, že vyjednáváme. Je naší odpovědností rozhodně postoupit kupředu v tomto procesu a učinit tak upřímně učinit tak transparentně, neustále to konzultovat se 27 členskými státy, za které vyjednáváme a děkuji také eh, stávajícímu předsednictví, paní předsedkyně rady, tedy budeme dále diskutovat i s vaší pracovní skupinou pro Brexit, které děkuji za, svou, eh, za její práci. My jsme takto vždycky přistupovali a budeme tak přistupovat k tomuto mimořádnému a velice složitému vyjednávání. Děkuji vám. Já vám děkuji. Pane Barnier, a nyní si vyslechneme postoj jednotlivých politických skupin. V této fázi nepřijímáme modré karty a v první řadě pan Manfred Web. Pane předsedo, pane Barnier, paní předsedkyně rady, ti, Eh, kdo v Británii eh, tvrdil, že je to opustit Unii, tvrdili, že EU je na konci, EU nefunguje. Jenomže mm, dnes to vypadá jinak. Eh, není to Británie, která odchází z Evropské unie, ale Británie ztrácí zaměstnanost a podnikatele. My většinou, ne všichni, ale většinou tady říkáme, že je to e, škoda, že tedy e, ta brexitová kampaň byla využita k tomu, aby bylo tvrzeno, že e, Unie je v podstatě co si, co si hloupého. Já myslím, že toto opravdu ničemu nepomáhá. V pondělí Eh, opět eh, eh, pan Juncker, pan Barnier a pan Johnson opět nedokázali položit na stůl žádné konkrétní návrhy. A my tedy o tom debatujeme zde v Evropském parlamentu, nikoli v parlamentu britském. Eh, Brexit tvrdil, že Westminster eh, převezme kontrolu a nyní tedy Westminster byl vyloučen. Toto je představa nové demokracie v Británii. Dámy a pánové, eh, já musím uvažovat o něčem zásadním. A sice, že národ je zastupován Eh, ministerským předsedou a musí eh, nyní tedy plnit jeho vůli. Já musím říct, že ano, to referendum dopadlo eh, jasně, ale bylo pro jenom 51% lidí. Všechny Brity zastupuje parlament. A jestliže tedy se někdo eh, snaží prosazovat eh, vůli, údajnou vůli lidu proti parlamentu, tak eh, vystávají zásadní otázky. Vést znamená držet pohromadě, nikoli rozštěpovat a tedy vývoj v Velké Británii v této souvislosti je velmi zvláštní. Eh, my tedy budeme podporovat dnešní rezoluci. Chtěl bych poděkovat panu Barnierovi, eh, panu Ferhovstatovi a všem kolegům z té brexitové řídící skupiny. Eh, Evropský parlament opět procházel jednotu a můžeme říci, že další odložení Brexitu budeme akceptovat jenom tehdy, když proto budou skutečně důvody, když budou fixovány v nové dohodě ty důležité věci a tak dále. A chtěl bych varovat, e, pokud bude debata o nových návrzích, tak musí být jasné, e, že e, Evropa nepřipustí, aby v našem sousedství se provozoval sociální a další dumping. To nejde. Brexit se stal čímsi nevypočítatelný, musíme se připravit na to nejhorší možné vyústění No a je jasné, že eh, pokud se chceme eh, dostat eh, z této situace, která je zcela zamrzlá, nejlepší bude se opět zeptat lidí v Británii, aby mohli rozhodnout. Děkuji a nyní paní předsedkyně Garcia Pérez, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Brexit bez dohody to by byla špatná zpráva pro všechny, ale zejména by to představovalo pohromu pro Spojené království. Tady se nejedná jenom o náš názor. Nedávné zveřejnění zprávy Elhammer ze strany britské vlády poukazuje na ty nejhorší scénáře Brexitu bez dohody, a jde proti té utopii vymyšlené Borisem Johnsonem, to znamená přerušení mezi eh, v rámci kanálu La Manche, také nedostatečné dodávky energetiky, nedostatek léčiv a také eh, velká nejistota pro stovky tisíců britských občanů, kteří žijí v Evropské unii a naopak pro evropské občany, kteří žijí ve Spojeném království. Já tu nebudu hrát hru, aby někteří poslanci změnili svůj postoj ohledně takovéto situace. Jediné, o co žádám, je respekt. Já nejsem naivní. Já tady nežádám, abyste respektovali tuto sněmovnu, kterou už tak dlouho nerespektujete. Já říkám, abyste respektovali lid, který tu zastupujete, protože tyto vaše úsměvy se proměňují ve velké znepokojení, obavy a strach milionů lidí, kteří sledují tuto rozpravu. A v takovémto kontextu ty hlavní proevropské síly této sněmovny my předkládáme v tomto usnesení naši jasnou podporu článku 50, kde se snažíme vyhnout katastrofickému scénáři odchodu bez dohody. Pokud bude Spojené království žádat eh, o více času pro zorganizování referenda, můžete počítat s naší podporou, ale nyní ta ten eh, stávající viník tohoto chaosu má jméno Boris Johnson. Už řekové říkali, a já s nimi souhlasím, a také to potvrdil premiér Churchill, eh, tedy v knize o Winstonu Churchillovi z roku 2014 se psalo, Eh, něco podobného, že se zdá, že ta budoucnost může tedy navždy poškodit eh, jak eh, tedy mír směřování Evropy, tak Spojeného království. No a z této sněmovny sociálové a demokratové vyžadují od Borise Johnsona, aby zajistili nabitá práva občanů Evropské unie, kteří žijí ve Spojeném království, protože toto je pro nás zásadní otázka. My jsme opravdu opravdu velice znepokojeni těmi protichůdnými prohlášeními ministra vnitra Spojeného království o ukončení mobility po 31. říjnu. Občané by nikdy neměli platit cenu za omily svých zástupců, to chci říct velice jasně. Naší prioritou je uspořádané odstoupení a proto dohoda o odstoupení je nejlepším nástrojem, protože ochraňuje práva občanů, zabraňuje tvrdé hranici mezi Irskem a Severním Irskem, také stanovuje to finanční vypořádání eh, Spojeného království a zajišťuje pravidla vnitřního trhu. My jsme vždy na nahlíželi na Brexit jako na historický omyl. Jsme ochotni podporovat britský lid, pokud se bude snažit zvrátit toto rozhodnutí britskému premiérovi chci připomenout slova prohlášená v Bruselu, eh, že vůči před zasedáním belgického parlamentu Winston Churchill tehdy prohlásil, že nevidí důvod, proč by nemohly vzniknout spojené státy Evropy, které by sloučily tento kontinent způsobem naprosto bezprecedentní již od doby římské říše a prostor, kde by všechny národy mohly žít v prosperitě a v míru. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní pan Frhovštát, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že bychom si měli připomenout, že britský parlament možná tedy eh, je na prázdninách pozastaven, ale eh, my můžeme ukázat, eh, že Evropská unie tedy mm, funguje dál. Myslím, že je fantastické, že strana Brexitová a Farážovci eh, jsou tady tak hlasití. Ve Westminsteru nemohou, takže se projevují tady. A konec konců vlastně ani nebyli zvoleni do Westminsteru. Takže eh, víte, kolegové euroskeptici, nám se líbí jedna věc. A sice nám se líbí, jak eh, tvrdíte, že Evropská unie je nedemokratická a můžete si být jistí, eh, můžeme si být jistí, že nám to zase zopakují za chvíli. Já vám mohu říci, že Jean-Claude Juncker by skutečně udělal, mohl udělat mnoho, ale nemohl by zavřít náš parlament. To není možné. Takže jestli euroskeptici opět chtějí používat eh, svoje směšná srovnání se sovětským svazem, no tak eh, teď si mohou vzít na páškál Westminster místo Bruselu. Já myslím, že to by bylo prima. Já doufám, že dnes eh, eh, hlasováním o rezoluci potvrdíme eh, svůj jednotný postoj k Brexitu. Jednotu mezi parlamentem, komisí, radou a 27 členskými zeměmi. Není pochybné, že Brexit je naprosto špatně. Je to špatný nápad to eh, my chceme sjednocovat Evropu a chceme tedy, aby evropský projekt po Brexitu eh, byl populárnější a myslím, že to se děje eh, v Evropské unii. Tento vývoj sledujeme. Musíme říct, že před volbami jsme jasně řekli, že my tvoříme Evropu, nikoli, že bychom ji rozbíjeli. A musím říct, že téměř 40 eh, z 73 dnešních britských poslanců zde v parlamentu je pro setrvání v Unii. Kolegové, tím se dostávám k hlavnímu bodu a to je ten výsledek. Ta dohoda, která myslím je pořád možná. My jako parlament eh, stanovíme v rezoluci tři podmínky a já je připomenu. Za prvé chceme chránit práva našich občanů pro Evropany a také pro Brity. A dnes vám mohu říct, že tohoto dosaženo nebylo. Každý den v britském tisku slyšíme návrhy a případy lidí, eh, kteří v Británii žijí 10 let, 20 let a kteří prostě nemají to, čemu se říká settled status, nemají prostě jasno o své budoucnosti. Takže já myslím, že e, e, zásadní e, část by bylo aplikovat alespoň tuto část odchodové dohody. A my skutečně chceme, aby britská vláda automaticky registrovala všechny občany EU. Já vím, a vy to víte taky, že ministerský předseda Johnson se eh, Eh, velice často srovnává s eh, filmovými postavami. Ale pokud se týče eh, občanských práv, tak myslím, že by se měl inspirovat například Gay to je Mrs. Doubtfire, postava, kterou stělesnil Robbie Williams. Eh, dále tady máme další problém eh, té irské pojistky. Eh, mm, je, je, jestliže se vám nelíbí to britské, to anglické slovo backstop, můžeme tomu říkat záchytná síť, safety, na tom se můžeme dohodnout. My takovou pojistku potřebujeme, a to nejenom z ekonomických důvodů, ale také chceme zajistit, aby v Irsku nepropuklo znova násilí. To je hlavní důvod toho backstopu. A já vám musím říct, že pro mě je naprosto nezodpovědné, eh, jestliže řada eh, britských poslanců, zejména těch eh, zastánců tvrdé linie mezi Tory, že to nechtějí přijmout. To je nezodpovědné. Mohu mm, se zeptat, Eh, pana Junckera nebo pana Barniera, jestli nám potvrdí, že eh, Velká Británie do této chvíle nepředložila žádnou eh, aspoň potenciálně fungující alternativu toho backstopu. Jestliže by se backstop měl omezit pouze třeba na zemědělské výrobky, no tak to nestačí, poněvadž to představuje zhruba jenom 30 naší obchodní výměny. A to by potom nebyla žádná záchytná síť. To by eh, byl eh, de facto jenom nástroj eh, pro vzájemné vydírání v budoucím jednání. To není potom záchytná síť. A to není jenom problém irský, to je také problém Evropské unie. No a poslední věc, to jsou naše budoucí vztahy. <clears throat> Já myslím, že je dobré, Eh, zopakovat si, eh, protože my jsme nově zvolený parlament. Máme tady víc než 60 nových eh, členů. Je třeba zopakovat, že tento parlament nikdy neschválí dohodu s Velkou Británií, kde Británie bude mít všechny výhody svobodného obchodu nulové nová cla a nebude respektovat naše ekologické, zdravotnické a další standardy do budoucna. To nepůjde. Já vám mohu říct jednu věc. Já vím, že eh, v Brit, eh, Británii jsou ti, kteří si myslí, a oni, však my to s nimi nějak eh, uválíme. Ne, ne, my nejsme hloupí. My budeme bránit své podniky, budeme bránit svou ekonomiku, budeme bránit svůj společný trh a nikdy nepřijmeme vznik nového Singapuru v Severním moři. Toto se nestane. No a závěrem Brexit víme, jak začal. Byl to pokus Davida Camerona eh, sjednotit eh, konzervativní stranu. A výsledkem jsou Eh, ještě větší trhliny a rozdělení v britské společnosti. Eh, tento Brexit eh, tedy ale nevytvoří žádné trhliny v Evropské unii a našem evropském projektu. Děkuji panu Frhovštatovi a nyní má slovo pan Lambert. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. My jsme si nezvolili Brexit, ale respektujeme to, že Většina britských voličů se tak rozhodla. Vyjednáváme v dobré víře o dohodě, která umožní tento odchod Spojeného království, byť nám je, tento odchod, byť nám je toho odchodu líto. Chci ale říci, že rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie ještě neznamená, že Spojené království nemá právní závazky, ke kterým se upsala během 45 let jako člen Evropské unii a také na základě velkopáteční dohody, kterým skončil konflikt, eh, na základě kterého umírali tisíce lidí. Je nám líto, že britský premiér a řada zástupců britského parlamentu předstírá, že neexistují tyto závazky. Postoj britského premiéra, jenom abych to zhrnul, v podstatě Evropanům říká, že máme otevřít díru 50 kilometrů dlouhou a za Evropskou unii se zavázat k tomu, že přijmeme politiku sociálního ekologického dumpingu. Tak si určitě představíte, že toto prostě není něco, co spolkne Evropský parlament a 27 eh, premiéru. To nám prostě nedá dostatečnou důvěru k tomu, abychom mohli dále vyjednávat a dostat se z této slepé uličky. Stále je tedy bohužel aktuální, že Spojené království vystoupí bez dohody. A chtěl jsem říci všem, především těm Britům, kteří z toho mají radost a kteří si představují, že 27. nakonec ustoupí. Na jednu stranu tedy máme možnost neuspořádaného vystoupení, ale na druhou stranu tady také máme možnost nezvratného zničení vnitřního trhu. A mezi těmito dvěma špatnými volbami si určitě Evropa vybere tu méně špatnou. Ale nechci skončit tak negativně. My máme v naší politické skupině 11 britských europoslanců a ti patří mezi ten milion Britů, kteří prostě vědí, kam Británie patří a to do Evropské unie. A já říkám dneska jasně, ať už prostřednictvím premiéra anebo jiného, Jiným způsobem, Spojené království požádá o prodloužení lhuty podle článku 50, tak si myslím, že bychom to měli učinit. Protože dokud existuje možnost, aby zvítězil rozum, tak bychom měli udělat maximum pro to, abychom této možnosti využili. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan předseda Zany. Děkuji, pane předsedo. Já i nadále jsem překvapen, jak se tu útočí na demokracii ze strany eh, zástupců, tedy některých poslanců této sněmovne, sněmovně. ano, je to je, tento parlament, tato instituce je samozřejmě odlišná od jiných historických parlamentů. Ano, my tu máme určitá demokratická pravidla i e, práva pro e, menšiny a e, určitá pravidla, která vytvářejí jenom nějací oddělení byrokrati, to asi neslouží nikomu a určité arrogantní postupy, které tu uh, jsou předkládány, z těch vlastně vychází i určité usnesení, které tu předkládá uh, většina v této sněmovně a hodlá ji odsouhlasit. Ano, říká se o Brexitu, že je to politování hodná skutečnost a pro vás maximální výkon demokratické vlády je referendum a vy říkáte, že je to politování hodné a chcete tu ukazovat prstem na britský parlament. To považuji za opravdu ostudné. A navíc další věc, která znepokojuje, je, že k tomu nedochází jenom ohledně Brexitu, protože i nedávná historie Evropské unie poukazuje na celou řadu příkladů, kdy instituce Evropské unie prokázaly, eh, jak reagovali na podobná rozhodnutí určitých občanů. Příklady z Francie, z Nizozemska, z Řecka kdy se občané vyjádřili, řekli ne vměšování se ze strany Bruselu, ale tam pak e, situace šla jinou cestou. E, situace v britském parlamentu, to rozhodnutí ohledně tohoto parlamentu, to je něco, s čím se počítá v legislativě Spojeného království a rozhodnutí svobodně přijatá ze strany lidu, kterému se nelíbí e, takováto instituce, tak e, by se měla e, měnit, i když to nemusí být úplně ortodoxním způsobem. A v případě Brexitu to úplně nejdůležitější, tedy je tu určitý strach, strach z toho, že by se prokázalo, že by možná instituce nebyly tak úplně perfektní a že se možná dopustily chyby a že se někdo rozhodne kráčet jinou cestou a že si může myslet, že někde mimo EU by jim bylo lépe, to si myslím, že je svobodná volba britských občanů a naší povinnosti je tuto volbu respektovat jít proti této volbě, trestat takto občany Spojeného království, jak by se některým z vás líbilo, jenom proto, že se rozhodli jít jinou cestou, to asi nevzdává hold tomu projektu, o kterém tu tak často mluvíte. Já jsem viděl, že opravdu občané se hluboce zamýšleli nad tím, aby pochopili příčiny, důvody, uh, toho, proč některý členský stát chce odstoupit z Evropské unie, protože některý členský stát si řekl, už stačilo, už stačilo, vidíme tu opravdu velké nedostatky a nechceme toho být součástí z toho, k čemu dochází eh, ohledně Spojeného království, tak by mě znepokojovala nejvíce možnost eh, Eh, ekonomických dopadů, ale také institucionální krize, ale také interní eh, krize, protože politické skupiny jsou hodně rozpolceny. A ostatně o tom hovoří i předseda rady a komise, na to poukazují. Neznepokojejte se tolik, protože to, že se rozhodli jít jinou cestou, ale spíše proto, že vaše instituce zažívají závažné problémy. Děkuji a nyní pan předseda Van Or. Uh, uh, Vážený pane předsedo, chtěl bych poděkovat panu Junkrovi a Michelovi Barnier za víceméně pozitivní připomínky, které dnes zazněly. Britská vláda chce dohodu. Nejenom tak nějakou dohodu, ale dohodu, která bude přijatelná pro britský parlament a britský národ. A je potřeba toho dosáhnout rychle. Tak, aby musíme totiž odejít 31. října. Měli jsme odejít 29. března, potom 12. dubna a teď je na 30. října. Tak na co čekat dále? Někteří z vás si možná budou říkat, že pokud to protáhneme, takže se změní režim Británii, a nebo že Britové změní názory. Já myslím, že to je velká, velká iluze. Jaký vztah chcete z Británie v budoucnosti? Pozitivní, který bude vycházet z přátelství a dobré vůle a vzájemných zájmů, anebo vztah, který bude hořký a který bude vycházet ze vzteku. Pokud chceme se dohodnout, tak se všichni musíme více snažit. Bude si to vyžadovat flexibilitu a dobrou vůli na obou stranách. V EU je, vol, je možné všechno, anebo není možné nic, podle toho, jestli je politická vůle. Co se týče občanů Evropské unie, tak britská vláda jasně řekla, že jsou u nás vítáni a že ochráníme jejich práva. Více než milion žadatelů již dostalo status osoby usazené ve Spojeném království a zbytek má ještě dost času aby o něj mohli požádat. Evropská unie musí přijmout podobný přístup vůči britským občanům. Pochopitelně, že tady ještě existuje problém mezi Irskou repu- eh, hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem a nikdo nemá větší zájem na míru než lidé ze Severního Irska a britská vláda. Přestože se jí řada věcí nepovedla, tak stále ještě trváme na té dohodě z Belfastu, takzvané velkopáteční dohodě, která ovšem nezmiňuje hranici. Vychází ovšem s parity mezi dvěma tradicemi a dvěma komunitami v severním Irsku. Nezapomínejme na to, že většina lidí v severním Irsku jsou unionisté, jsou hrdí na to, že jsou nejenom severní Irové, ale zároveň i Britové a chtějí zůstat objem, oběma. Někteří v této sněmovně zdá se na to zapomněli. Takže jak Evropská unie, tak eh, Spojené království k tomu musí přistupovat kreativně a najít alternativní řešení té pojistky nebo záchranné sítě, to by se měly bylo více. Ferhovštátová rezoluce ničím novým nepřispívá v této fázi. My bychom rádi, aby pracovní skupina pro Brexit byla skutečně demokratická a zastupovala skutečné rozložení a byla zdrojem myšlenek a rozumu a nejenom opakovala staré mantry. Konečnou, konečnou dohodu totiž bude muset schválit nejenom britský parlament, ale také náš Evropský parlament. Kolegyně a kolegové, všem, kteří zastupují vládní strany, říkám, že je potřeba nad tím začít pořádně pracovat. Takže začněte volat. Vím, že pan Barnier nepotřebuje žádné instrukce, ale musí dosáhnout dohody. A rada musí na něho tlačit, aby toho dosáhl ještě předtím, než se sejdou 17. října. Nevyužijeme příležitosti pro toto nové zrušující partnerství mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii, které může sloužit nám všem velmi dobře i do budoucnosti. Děkuji, pan prezident Šedevan, pan předseda Šedevan, prosím, máte slovo. Ja, vielen Dank, Děkuji, pane předsedo. Eh, když jsem byl v tomto parlamentu nový, slyšel jsem, že Brexiter mě řekl jednou, že je třeba zničit impérium. Eh, myslel tím Evropskou unii pravděpodobně. Eh, každopádně musím říct, že hlavním výsledkem Brexitu je ta největší politická krize ve Velké Británii za mnoho desetiletí krize, která dopadá na důchodce, na malé a střední podniky a podobně. To politika není v zájmu britském ani v zájmu evropských občanů. Johnsonová vláda to velmi dobře ví. Vis Operation Yellowhammer, to zní jako naprosto špatný titul z eh, Bondovky. Britská vláda vychází z toho, že eh, budou, bude nedostatek eh, potravin, léku, že možná vzniknou eh, sociální konflikty, konflikt v Irsku. Nicméně přesně touto strategií pokračuje dál a myslím, že to je úplně špatně. A, a hovoříme i o abstraktních věcech, Brexit s dohodou nebo ne, ale to má konkrétní dopady třeba takový zdravotník z Německa nebo z Polska pořád ještě neví, jestli bude moci zůstat a pracovat v Británii. Taky eh, britská důchodkyně žijící v Evropské unii neví, jak to bude dále se jim důchodem. A také eh, pokud někdo v Belfastu posílá každé ráno děti do školy, možná se znova bude moci bát, jestli se do té školy bezpečně dostanou. A toto je směr, kterým se vydáváte, pokud budete dále kráčet touto cestou tvrdého Brexitu a tak dále. A e, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, mě eh, skutečně eh, se v, z Británii vys, eh, vy, vytanují na mysli mnohé další věci, jako úspěšný odpor proti fašismu, nebo eh, velké impérium, eh, nebo eh, Londýn jako místo azylu pro mnoho socialistů a tak dále. Eh, pan Verhofstadt hovořil o Halkovi, to je taková komiksová postavička a eh, to eh, taková postavička neochrání sociální práva lidí, to je třeba dělat skutečně chytrou a moudrou politikou. Děkuji. Děkuji a nyní pan poslanec Sinčič za nezařazené poslance. Děkuji vám. Hovoříme dnes o Brexitu. Už tu bylo vícero pokusů popsat výsledky britského referenda, ale jaká je logika v pozadí těchto analýz referenda? Zopakovat to referendum několikrát, aby se výsledky změnily, je taková logika referenda. To je vést demokracii až do absurda a myslím si, že britský minister zahraničních věcí po první světové válce řekl něco podobného, jako vztahy a dohody ve světě by měly něco znamenat. V opacném případě bychom se museli všichni rozejít, takže myslím si, že i toto má určitý význam a jak tu již zaznělo, je třeba rozhod, respektovat výsledky referenda. Vždyť je to vyjádření britského lidu. Po mé levici sedí 29 zastánců Brexitu, silné zastoupení v tomto Evropském parlamentu a to si myslím hovoří také o vůli britského lidu. Také, když se podíváme směrem do budoucna, před několika týdny paní von der Leyen hovořila o zahraniční politice a o jejím praktikování a myslím si, že tady by mohl nastat určitý nebezpečné nebezpečný moment. Přece ona nebude říkat Chorvatsku, jak má přistupovat k Bosně a Hercegovině nebo kázat Maltě, tak to se vztahy do budoucna jenom zhorší. Už dost bylo s touto federalizací. Někdo říká, že euroskepticismus je nebezpečný, může být ale eur, eh, také eh, fundamentalismus pro Evropu je stejně tak nebezpečný. Myslím si, že tady není eh, prostor pro nové nadefinování politiky a myslím si, že Brexit může být začátkem a potřebujeme rychlou cestu pro Brexit pro národy, které si přejí vystoupit. Děkuji. Nyní paní Hybner. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, tato debata probíhá. Dnes budeme hlasovat o parlamentním pátém usnesením týkající se Brexitu, zatímco britský parlament je pozastaven. Jaký je toto paradox? Ano, já jsem přesvědčena, že velká většina z nás tady lituje toho, že dochází nebo dojde k Brexitu a i nadále jsme zavázaní, aby k tomu došlo uspořádaným způsobem. Je tu dohoda, ke které hodně přispěl tento parlament v úzké spolupráci s Michelem Barnierem. Tímto vám děkuji, aby se uspořádali vztahy a situace těch, kteří budou postiženi Brexitem na obou stranách stranách. Zejména ale nám leží na srdci situace občanů a podniků. Tato dohoda usnadňuje tento bezprecedentní a pro někoho těžko pochopitelný eh, způsob vystoupení jedné země a přerušení těch vztahů vytvářených v průběhu 45 letech, kdy byla spojené království členským státem Unie. Vytváří také dobrý základ z politického hlediska, na kterým se mají stavět budoucí vztahy mezi eh, Spojeným královstvím a Evropskou unii. Ehm, poté, co k tomu dojde, by se měla vyjednat nová uspořádání, která ujasní budoucí vztahy. Ten backstop to je v podstatě nejzaší možný nástroj, tvoří součást eh, této dohody a já lituji, že Spojené království prozatím nepředložilo právně funkční a fungující uspořádání tak, aby eh, se eh, vlastně obsáhly všechny možnosti. Stále čekáme, že tak učiní. Stále je tu ještě šance pro zajištění dohody. A musím si, že eh, řešení bez dohody bude čistě na zodpovědnosti britské vlády. My víme, že i ta nejlepší možnost přípravy, pokud povede bez žádné dohody, tak ta žádná dohoda neumožní nějaké přechodné období z možnosti rozšíření, nezajistí práva občanů rozpočtové uspořádání irskou hranici. A přesto všechno, co bylo řečeno ze strany britského premiéra, stále věřím, že opravdu komplexní, kvalitní partnerství mezi eh, jak EU, tak Spojeným královstvím eh, se eh, mohou nastolit. Je mi to líto. Paní předsedkyně, ano, dáno, to je nám to všem líto, nicméně na, nemáme dostatek času, máme tu spoustu řečníků a prosím, aby v zasedací místnosti byl klid. A dalším řečníkem na tři minuty bude pan Silva Pereira. Děkuji, paní předsedkyně. Opět jsme se zde setkali, abychom projednávali demokraticky, svobodně a otevřeně o Brexitu, tak, jako by měl činit jakýkoliv jiný parlament v tak zásadní dobu. Tento Evropský parlament je jediný plně operativní eh, parlament, který v dnešní době zastupuje britské občany. Společné usnesení předložené socialisty společně s jinými velkými politickými skupinami prokazuje, jak jsme sjednoceni, když vyjadřujeme náš postoj ohledně tak politování hodného procesu, jakým je odstoupení spojených Spojeného království. Plně respektujeme vůli britského lidu, ale pokud má dojít k Brexitu, tak by tak mělo dojít uspořádaným způsobem. A protože no deal je opravdu ten nejhorší způsob, jak tak učinit. Ano, samozřejmě, vyslechli jsme si premiéra Johnsona, jak říká, že si přeje dosáhnout dohody s EU bez irského backstopu že pokud tedy Spojené království odstoupí eh, do konce příštího měsíce bez dohody, ale pokud je premiér Johnson opravdu vážný a že nepodaří se dosáhnout dohody v nadcházejících dnech, tak to bude jenom jednoduché gesto na které se čeká předložit návrh, který předloží opravdu fungující uspořádání. Pokud k tomu nedojde, tak vlastně eh, si budeme myslet, že všechno jeho prohlášení selhala. Ještě bych to chtěl říct si velice jasně pokud Spojené království odstoupí bez dohody, tak to bude jedině a pouze z odpovědnosti britské vlády a nikoho jiného. Paní předsedkyně, jak horní, tak dolní sněmovna schválili akt, který nutí eh, požádat britskou vládu o prodloužení podle článku 50. Nikdy to nebyl mandát pro nulovou dohodu ani ze strany eh, britského lidu, ani ze strany britského parlamentu. Takže eh, my vítáme to, že toto usnesení jasně stanovuje, že Evropský parlament podpoří prodloužení podle článku 50, aby se zabránilo scénáře bez žádné dohody. A prodloužení podle článku 50, ano, to je důležité pro Spojené království, aby nalezlo politické řešení a až přijde vhodná doba, tak zase vrátili moc do rukou lidu, aby se lid mohl konečně vyjádřit ohledně Brexitu. Děkuji vám a na jednu minutu paní Gibson. Dneska eh, čelíme vážnému riziku, eh, které může být nebezpečné jak pro Evropskou unii, tak eh, Velkou Británii. A sice to, že se prostě poddáme té únavě eh, z toho debaklu zvaného Brexit a eh, že prostě eh, bude ohrožena naše demokracie, stabilita, právní stát, suverenita parlamentu, práva občanů. Já naléhám na tento parlament, aby podpořil tuto rezoluci, překonal tuto únavu, Eh, hlasoval pro odložení Brexitu tak, eh, aby opravdu eh, mohlo se řešit a nikoli za tichého přihlížení matky všech parlamentů. Brexit bez dohody je katastrofa. Myslím, že stojí za to, abychom si dali další čas na to, abychom ho toto zastavili. Není na dvě minuty pan Smith. Paní předkyně, eh, děkuji kolegové, dobré eh, ráno. Eh, Brexit je frustrace od samého počátku, bohužel. Z skotského pohledu je to také velká nespravedlnost. My jsme chtěli zůstat v evropské rodině národu, totež chtěli Irové, severoirové. Eh, tady vidíme, že eh, zastaralý eh, a nefunkční Westminster prostě není schopen toto zvládnout. Já nežádám, aby se tady řešili naše domácí problémy, to ne. Já se snažím vyhnout obrovské chybě pro nás všechny, pro Skotsko, pro Velkou Británii a pro Evropskou unii. My eh, slyšíme argumenty, že prostě eh, Brexit už je třeba dotáhnout do konce. I vy říkáte, že už toho máte dost. Eh, já taky, jestli, vám to, jestli vás to potěší. A já musím říct, my opravdu potřebujeme dotáhnout Brexit do nějakého dobrého konce, ale já musím říct, ne, žádný Brexit není dobrý, žádný není udržitelný a e, de facto já musím říct, že e, nikdo, Toriové, kteří tady opustili e, tento sál, nemají žádný návod na dobrý a udržitelný Brexit. Brexit skutečně bude jenom další sadou pohrom, sociální dumping, environmentální dumping a tak dále dobrý Brexit prostě neexistuje. Dobrý výsledek Brexitu neexistuje. Já nemohu podpořit tuto dnešní rezoluci. Opravdu si nemyslím, že dohoda o, o mm, odchodu eh, povede k něčemu dobrému. Já si myslím, že potřebujeme více času na to, abychom to zvládli. Prosím, dejte nám ten čas. Už jste se rozechtali? Ne, my bychom rádi pokračovali. Kdo to říkal? Já jsem to neslyšela, protože to bylo mimo mikrofon. Víte co, tady to mám pod kontrolou já. Děkuji. Pan Beck na tři minuty. Ähm, Vážená paní předsedkyně, eh, chaos, ano, eh, O tom tedy eh, neustále hovoří britská média, také německá média, zase tomu smějí, ale přesto nám hrozí vážné následky. Velká Británie je třetím největším exportním trhem pro Německo a spolu se Spojenými státy patří k tomu nejziskovějšímu. Pro zbytek Evropské unie eh, je Británie druhým největším odbytovým trhem. U tvrdého Brexitu hrozí ztráta desítek tisíc německých pracovních míst, zejména v automobilovém průmyslu. K tomu ještě odpadá britský čistý příspěvek do rozpočtu v výši 10 až 12 miliard eur. Eh, samozřejmě, že ty náklady eh, ponese zejména Německo. Samozřejmě, eh, proč vlastně se Velká Británie, pardon, Evropská unie brání přátelskému rozvodu? Protože my jsme v dobré víře jednali o zachování Eh, práv pro občany a tak dále. Evropská unie ovšem na tu dobrou vůli reagovala eh, prostě jakýmsi eh, umělým problémem jirské pojistky. Elektronické elektronické celní kontroly povedou snad k znovu k násilí v Jirsku. Ani Michel Barnier se nepokusil eh, udržet eh, Británii v celní unii nebo vyvolat referendum? Eh, proti finančnímu a politickému establishmentu, proti všem politicky korektním názorům britský lid se rozhodl odpustit Evropskou unii, většinou 52% proti 48%. Eh, přesně stejnou většinou evropský, eh, byla schválena eh, budoucí šéf komisařka von der Leyenová. Pro Brexit hlasovalo 17,5 milionu Britů. To je největší většina, která kdy pro něco hlasovala. Michel Barnier je vychytralý a zkušený, eh, zkušený eh, vědnavač, a chce tedy buď to natlačit Velkou Británii do vazalského postavení, a nebo to bude znamenat spousta, spoustu eh, ztracených pracovních míst. To nemůžeme přijmout. Nyní pan Lindgren na minutu. Eh, Brexit je vlastně válkou stanovisek mezi Velkou Británií a Evropskou unii, přičemž obě strany mají potíže předložit konkrétní návrhy. Konstatujeme, že před půl stoletím byla situace úplně jiná. Velká Británie eh, nechtěla vstupovat do Unie z podobných důvodů, jako dnes eh, se zmiňují u Brexitu. Británie také nechtěla eh, celní unii z politických důvodů, hm, nazývala ji svěrací kazajkou. A místo toho se mělo jít cestou konkurence a cestou EFTA. A já k tomu mohu také přidat to, že vlastně EFTA, EFTA stačilo pár set zaměstnanců a ne tisíce, jako je to tady. Eh, britský volič volil a to je třeba akceptovat. Děkuji, mluvám se, budu muset být opravdu velice tvrdá. Paní Andersen na minutu a půl. Můj irský pas říká, že mým nárokem a právem, jakožto i každého jiného, kdo se narodil na Irském ostrově, je být součástí irského národa. Jak jasně uvádí toto usnesení, my, Irové na severu Irska, následně máme nárok na občanství Evropské unie tam, kde žijeme. Přestože pojistka je zásadní proto, aby předešla tvrdému eh, Brexitu, aby chránila hospodářství celého Irska a spolupráce Severního Irska. Přesto to znamená, že vystupujeme z Evropské unie proti naší vůli, jako jsme hlasovali pro to, abychom zůstali. Proto je důležité, aby tento parlament uznal, stejně tak, jako se uvádí v tomto usnesení, že legitimnost jakékoliv volby většiny občanů Severa Irska je i zároveň naše právo změnit náš status. Naše právo na sebeurčení vychází z Velkopáteční dohody a z britského irského práva. Prohlášení Evropské rady uvádí, že v případě sjednocení Irska všech 32 kraj, krajů Irska zůstane v Evropské unii a francouzský prezident Macron řekl, že řešením brexitového problému je sjednocení Irska. Lord Ashcroft, stejně tak jako ostatní, ukázal ve svém průzkumu veřejného mínění, že většina je pro sjednocení Irska. Velkopáteční dohoda umožňuje demokratickou mírumilovnou cestu do Evropské unie pro občany Severního Irska a to by měli respektovat všichni. Děkuji, pan Faráš, na dvě minuty, prosím. Děkuji. Jedna věc je jasná. My jsme tady slyšeli od Junkra a Barniera pohádky, které se velice uh, blížili k tomu, aby 17. října došlo na samitu k dohodě. Obě dvě strany se to snažily prezentovat jako vítězství svého vyjednávání a stálo by za to si připomenout, že i bez pojistky ta dohoda je špatná a nevýhodná pro Spojené království, protože budeme trčet v rámci nadvlády Evropské unie bude se na nás vztahovat Evropský soudní dvůr. A tím, že se zdáme všeho v této dohodě, tak ještě horší bude, že jakýkoliv budoucí vztah bude záviset na dobré víře. My jsme se zcela vložili do vašich rukou. Dokonce do vašeho, do va, eh, jsme spolehali na vaše milosrdenství, skoro by se dalo říci. A to, co vy tady říkáte, znamená, že neexistuje dobrá vůle. Lucemburský prezident se snažil britského premiéra ponížit a gratuloval mu za to z Elizejského paláce francouzský prezident. Já si myslím, že Barně od samého začátku chtěl, abychom zůstali trčet ve Spojeném království. vy jste to vlastně řekl. Říkal jste, že chcete, abychom zůstali v celní unii. A mám pocit, že ostatní se opravdu bojí toho, že my odejdeme z celní unie a z, jednotný, z jednotného trhu budeme více konkurenceschopní a budeme bohatější. Mimo Evropskou unii bychom byli v ní. Pane Ferhoštate, my nechceme žádné vaše evropské impérium. Jediný způsob, jak naplnit referendum, je, aby Británie odešla a potom se můžeme jako dospělí bavit o tom, jak spolu budeme obchodovat. Děkuji. Pan González Pons, prosím na minutu a půl. Když jsem byl mladým studentem a začal jsem se zapojovat do politiky, tak jsem nahlížel na Spojené království jako na výsostný model demokracie. Dnešní britská demokracie je stínem toho, co byla, protože politici eh, tu jsou jako pan Faráž. A nyní, když eh, Spojené království eh, nás opouští, tak byl jejich parlament uzavřen. Ten to parlament v závěru jednání je uzavřen a britský parlament, tedy náš parlament je otevřen a jejich je uzavřen. Proto musíme hovořit zde, protože my nezastupujeme jenom evropský lid, ale také britský lid. Toto je totiž dnes britská sněmovna demokracie. Británie byla převzata do rukou nacionalistických politiku a rozhodují o jejich hranicích. My se ale snažíme rozhodovat o tom nejlepším, nejspravedlivějším spořádání. A paní Juncker a Barnier jsou výteční vyjednavači, až jsou to gentlemani. Říkám si, zda stávající pan britský premiér, zda o něm můžeme říct si to samé. My nejsme proti tomu, kdyby bylo požádáno o prodloužení, ale chceme vědět, kdy a do kdy a proč k tomu tak má nastat, protože nesmíme plýtvat časem. Takže apeluji na premiéra, aby respektoval britský parlament a také apeluji, aby respektoval demokracii v Evropě, protože Brexit není jenom pohromou. Řečník byl přerušen a nyní pan Corbett, prosím. Paní předsedkyně, politická situace v Británii v tuto chvíli je chaotická. Ale neměli byste si ani na chvíli myslet, že tento premiér ani ta banda tamhle nahoře zastupují celý britský národ, protože nezastupují. I když pan Johnson tvrdí, že chce dohodu, tak nepředložil žádný návrh. Občas se objeví nějaká myšlenka o řešení, ovšem to jsou myšlenky, které by nebyly přijatelné ani pro vás, ani pro britský parlament a on opravdu směřuje k odchodu bez dohody. Nicméně britský parlament přijal legislativní opatření, které tomu brání a musí potom požádat o prodloužení lhůty. Většina v britském parlamentu a nezapomeňte na to, že on má teď menšinovou vládu. Přišel o ministry, některé lidi vyhodil z vlastní strany, takže má menšinovou vládu a všechny opoziční strany, lejbristi, liberální demokrati, zelení, nacionalisté ze Skotska a Velšska, všichni chtějí nové referendum. A následně naš, bychom se pustili do kampaně, abychom zůstali v Evropské unii. Nezapomínejte na to. A i když už možná máte plné zuby britské vlády a britského premiéra, tak prosím, vydrž, mějte ještě strpení s britskými lidmi. Mění se veřejný názor. Je zde důvod pro nové referendum. Je to opodstatněné z toho důvodu, že Brexit vůbec nepřipomíná to, co ta banda říkala v rámci kampaně před referendum. Říkali, že to bude jednoduché a je to těžké. Říkali, že to ušetří spoustu peněz, které dostane naše zdravotnictví a stojí nás to balík. Říkali, že to bude dobré pro, britské, pro britskou ekonomiku a zaměstnanost a ukazuje se, že to je opak. Takže následně lidi, kteří hlasovali proti, mají možnost říct si, no tak tohleto, tohleto já jsem ve svém hlasování nechtěl. A pokud to tedy platí, tak Britové by měli mít další šanci se na to podívat. Takže prosím, vydržte to s námi, dejte nám ještě toto další prodloužení. Děkuji, už uh, uplynula vaše řečnická lhůta. One minute. Na minutu paní Long, prosím. Paní předsedkyně, já jsem byla zvolena jako proevropský hlas za Severní Irsko. Většina z nás hlasovala pro setrvání v Evropské unii a v evropských volbách hlasovala pro strany chtějí zůstat. Je pro nás důležité, abychom byli v EU. Evropské občanství je pro nás sdílenou identitou, které unionisty, nacionalisty a řadu z nás, kteří nejsou ani jedno, ani druhé, sjednocuje. Velkopáteční dohoda vycházela z evropských hodnot. Vzájemné závislosti a spolupráce musí být chráněna. Naše vláda, podporovaná DUP, nás nechce vyslechnout. DUP nehovořila za většinu v roce 1998, když se stavěl 88, když se stavili proti velkopáteční dohodě. A neplatí to ani dnes, když se vyjadřují o pojistce anebo Brexitu. Žádný dobrý Brexit být nemůže, ale bez dohody odejít by byla katastrofa pro Severní Irsko. Ti, kteří říkají, že neexistence dohody není problém, ty neposlouchejte, poslouchejte nás, kteří neustále překračují tyto hranici. Vláda se snaží zabránit eh, odchodu bez dohody a Evropská unie by jim měla dát čas na to, aby se jim to povedlo. Děkujeme mnohokrát za vaši trpělivost. Brexit bude mít dopad na budoucnost nás všech a proto je důležité, abychom to udělali dobře a nejenom, abychom to udělali. Děkuji. Já jenom poprosím především tuto stranu sněmovny, když se budete mluvit, když někdo vystupuje, abyste mluvili šeptem, protože rušíte. A nyní na dvě minuty má slovo paní Scott Cato, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Od samého začátku byl Brexit o kontrole. Johnsonova vláda ale ztratila kontrolu nad vlastní zemí. Protesty po celé zemi o přerušení jednání parlamentu, uzorpace moci, kterou jsme neviděli od 17. století. To všechno vede k tomu, že britský premiér se není schopen ukázat na veřejnosti ve Spojeném království a zjevně ani v Lucembursku. Už tedy víme, co to znamenalo vzít si zpátky kontrolu. Vzít si od našich zástupců v parlamentu, od státních zaměstnanců, od těch, kteří mají dodržovat právní stát. Brexit nedal kontrolu ani lidem, ani parlamentu, ale oligarchům, kteří se chtějí vyhnout placení daní a globálním korporacím, které chtějí zbavit lidí ochrany. A právě proto rovné podmínky můžete prosím trošičku zpomalit. Omlouvám se. A právě proto rovné podmínky, ekologické standardy, práva zaměstnanců, ochrana spotřebitelů v parlamentním usnesení jsou tak důležité. Nemůžeme dovolit, abychom se pouze snažili o to, aby Británie byla manufakturou a daňovým rájem. 5 milionů občanů ztratili kontrolu nad svým životem a v podstatě z nich udělali ESA při vyjednávání. Přitom oni se jenom snaží o to, aby mohli dál žít se svými rodinami. Je mi velice líto, že tento parlament neřekl ve svém usnesení, že jejich práva by měla být uh, upravena. Je u nás chaos, demokratické instituce jsou na hraně, ale naši poslanci a naše soudy se snaží pozitivně chránit demokracii. Jasným posláním našeho usnesení by mělo být, že žádáme Evropskou radu, aby nám poskytla ještě další prodloužení, které je potřebné proto, aby demokratické procesy znovu vzali z Velkou Británii pod kontrolu. Protože pouze my lidé se můžeme bránit tyranii Johnsonova kabinetu. A závisíme na svých přátelích v parlamentu a v radě, aby nám dali dostatek času, který potřebujeme na to, abychom od oligarchů si znovu vzali pomoc. Protože pouze lidové hlasování může zajistit, že ta většina, která nyní chce zůstat v Evropě, může zabránit celou tuto noční můru Brexitu. Two minutes, Mr. Madison. Pan Madison na dvě minuty. Děkuji. Uh Evropská eh, unie, eh, eh, musím říct, že se musí smířit s tím, že proběhlo referendum v Británii. Od referenda oběhlo více než tisíc dnů a každý den političtí elitisté se snaží držet lid Británie jako rukojmí. Existuje ovšem právní povinnost eh, naplnit výsledky referenda. Eh, tady se sice někdo snaží eh, zabránit Brexitu, ale de facto nezapomínejme, že lid je vždy zdrojem moci. Evropská unie velice ráda káže jiným o demokracii a právním státě, nicméně na svém vlastním dvorku eh, nad tím panuje eurofederalistická ideologie. Nicméně ukazuje se, že politici eh, se snaží ze všech sil zabránit odchodu Británie s EU a de facto e, hovoří o tom také Guy Verhofstadt, který se snaží tady dosáhnout toho, aby Británie zůstala aspoň ještě dalších e, pět let. Ano, e, premiér Johnson je Eh, velmi charakteristický politik, ale mm, je také pravda, že parlament eh, se snaží mu házet klacky pod nohy. Musíme říci, že eh, lid ale bude skutečně hovořit dále a nenechá se držet v té pozici rukojmích. Je čas, aby Evropská unie naslouchala lidem, aby respektovala demokracii a suverenity národů a aby také dělala to, co káže. Děkuji. Děkuji, pan Zahradil. Děkuji, paní předsedkyně. Zbývá šest týdnů do Brexitu a pokud se nestane nic jiného, Velká Británie 31. října odejde bez dohody. A přesto mnozí v tomto parlamentu eh, chybují v tom, že se domnívají, že máme nějaký, eh, nějaký nápad a že to blokují pouze eh, potížisté na britské straně, ale to není pravda. My žádnou dohodu nemáme, máme tedy návrh, který třikrát odmítl britský parlament a britská, legitimní britská vláda tuto dohodu neobsa, neakceptuje. Prostě eh, pro tanec je třeba dvou a zdá se, že my jako Evropská unie tančíme sami. Eh, tady skutečně jediná možnost je požádat Evropskou radu, aby znovu projednala dohodu, jinak za šest týdnů budeme mít ten no deal Brexit a e, se všemi následky. Děkuji, pan Flanagan. E, bez mikrofonu. Tak dobře, už vím, jak to funguje. Mm, takže zaprvé my musíme respektovat lidi, lidi, kteří hlasovali pro odchod a ti, kteří takto hlasovali, musí respektovat, že eh, lidem v pohraničí to působí velké potíže a nejlepší eh, řešení je backstop. Samozřejmě možností je také odejít bez dohody, ale to bude těžká zkouška pro solidaritu uvnitř Velkého Británie. O solidaritě opět hovoří Jean-Claude Juncker. Eh, Irsko eh, exportuje do Unie čtvrté milionu tun hovězího. Pokud o to přijdeme, tak co s tím budeme dělat? Eh, jestliže Velká Británie Eh, odejde bez dohody, pak budeme potřebovat v Irsku nové trhy. My jsme z Mercosuru eh, dovezli 300 tisíc tun a jestliže toto nebude, ne, prostě jestli nebude dohoda, pak toto musíme jednoduše a prostě eh, tomu zabránit. Děkuji paní Doc, dvě minuty. Děkuji paní předsedající. Za prvé chci eh, potvrdit, že jsem nadále přesvědčena, že eh, nejlepší způsob je odchod bez dohody a to je nejlepší pro Evropskou unii, eh, pro Velkou Británii a pro eh, naše kolegy v Sádním Irsku. Nicméně, pokud budeme mít dohodu o odchodu, nesmí tím být narušena ekonomická Eh, integrita Evropské, pardon, eh, Spojeného království. Eh, taky to musí být demokratické a tady je problém ten backstop. Opakovaně jsme tady hovořili odkazy na Belfátskou dohodu, hovořil o tom pan Juncker a pan Barnier dnes dopoledne. Nicméně k tomu patří také parita vzájemné úcty Máme tady unijní tradice a nacionalistické tradice a oběma musí být popřáno stejně sluchu. Minulý týden eh, eh, hovořil ministerský předseda eh, právě o paritě eh, vzájemné úcty a bylo řečeno, že eh, de facto každé řešení musí respektovat také eh, lid Evropské unie dopis, který byl zaslán Evropské unie a mm, to se týká bodu 5 rezoluce, tak eh, tento dopis nepodpořil eh, ani jeden člověk, eh, který je zástupcem unionistické tradice. A jinak všichni ti, kteří se účastnili evropských voleb, všechny strany byly proti této pojistce. Eh, tato pojistka má demokratický problém, pane eh, Barniere, a vy to nemůžete ignorovat. Eh, také de facto není možné, aby v severním Irsku platila legislativa cizí moci. Musím, být, musím vás přerušit. Nyní pan Tajany. Paní předsedkyně, Výbor pro ústavní záležitosti, kterému já předsedám, um, chtěl vyjádřit také hlasy občanů Spojeného království, včetně Irska. A my jsme si přáli ale také vyslechnout ty, kteří představují britskou populaci v Evropě. Tento parlament dává hlas těmi šestisty Eh, tisíc Italů, kteří žijí eh, různě po Evropě, včetně Spojeného království. A tady to je, tato sněmovna je domovem Evropanů. Tady jsou zastupováni, tady jsou obhajovány jejich zájmy. Neměl by existovat, existovat velká vzdálenost mezi občany a evropskými institucemi. My jsme se snažili uh, Eh, jít na hranice mezi eh, Irskem a, spojen, a Severním Irskem, jakožto zástupci výboru AFKO, abychom zjistili, jaká je tedy situace, abychom zjistili, jak posílit mír protože příslušné britské eh, služby nám poskytují velice znepokojivé informace o situaci na hranicích a my musíme ochraňovat naše podniky, naše zemědělce. Pokud eh, bude eh, řádná hranice, nebo tvrdá hranice, tak samozřejmě budou tu určitá rizika pro celou Evropu a tento parlament má obhajovat práva všech občanů. Na jednu minutu pan Benifej. Děkuji, paní předsedkyně. Blíží se 31. říjen, aniž by pan premiér Johnson předložil politický návrh eh, takový, který bychom mohli analyzovat. Nicméně je tu riziko možného odstoupení bez dohody a nabýváme takového dojmu, že toto je tedy volba eh, konzervativců. Corbyn předložil určité iniciativy, aby oddálil tuto, tento škodlivý scénář a já tu zastupuji stranu z italského parlamentu, to znamená zastupuji také italské občany, nějakých 700 eh, tisíc Italů, kteří žijí ve Spojeném království, ale jedná se také o mnohé a mnohé podniky, které obchodují se Spojeným královstvím a obohacuje to tu zemi. Pokud Spojené království žádá, tak ano, můžeme prodloužit uplatnění článku 50, ale s nástrojem, který eh, by vedl tedy k určité budoucí perspektivě. Děkuji, pan Kelleher. Yes, um, I wish to... Děkuji. Rád bych podržel toto usnesení a zároveň říci, že akceptuji rozhodnutí Spojeného království opustit Evropskou unii, ale zároveň také Spojené království má povinnost přijmout to, že na Irském ostrově v roce 1998 proběhl demokratický proces, na základě kterého eh, Irové na severu i na jihu podpořili velkopáteční dohodu. A tam se hovoří o ekonomice severoirské ekonomiky a hovořím eh, hovoříme o stejné vážnosti, kterou musí dostat obě dvě komunity. Lidé překračují každodenně neviditelnou hranici. Je to součást jejich běžného života. A pokud Británie odejde bez dohody, tak to bude mít dopad na jejich schopnost žít, sportovat, účastnit se života společnosti přes hranice. Takže podporuji toto usnesení a žádám Spojené království především, aby přijalo to, že má svou odpovědnost zajistit dodržování velkopáteční dohody. Beruc v úvodu, že se jedná o mírový proces. Spojené království chce odejít se Spojeného království. Já to přijímám a akceptuji, ale chci, aby Spojené království následně dodržovalo velkopáteční dohodu. Děkuji. Paní Evans na jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení kolegové a kolegyně, Zastupuji Velšsko v tomto parlamentu již 20 let. Bylo mi velkou ctí, bylo to náročné, ale teď stojíme před největší výzvou za celou tu dobu. Ve Westminsteru zradili Velšsko nepracují pro lidi, je to parlament, který, je, který v tuto chvíli pracuje ve zmatku. Ale dívejte se i na jiné věci, které se dějí. Během posledních měsíců jsem s tisícemi lidí se účastnila demonstrací po celém Velšsko a podporovala jsem nezávislost. A tato podpora narůstá. 40% lidí nyní říká, že by podpořilo nezávislost Velšska, kdyby to znamenalo, že Velšsko bude moci zůstat v Evropské unii máme právo určit svou vlastní budoucnost. Máme-li vyřešit stávající krizi, tak je potřeba, aby celá věc byla znova předložena k referendu a potřebujeme na to čas. Já za to budu hlasovat, protože jsem proto, aby Velšsko zůstalo v Evropské unii. Děkuji. Pan Vilimský, prosím, jednu minutu. Děkuji. Eh, dámy a pánové, Eh, především eh, dovolte, abych vyjádřil eh, velké nepochopení, protože že dva větší vyjednávači Evropské unie i i, i tedy Velké Británii, kteří tvrdí, že jsou velkými demokratickými osobnostmi na západním světě, nejsou schopní prostě prosadit jednoduše a prostě vůli lidu. Tady jsou dva velké eh, tábory. Jedni říkají, Brexit je naprosto špatně, druzí je to naprosto správně. Na tom ale vůbec nezáleží. Jediné, co platí, je to, co říká britský občan. A naší svatou povinností je respektovat většinu britského eh, eh, elektorátu. Tak prosím, Eh, využijte ty zbývající týdny do 31. října a vyjednejte něco, co bude eh, férové a účinné a přestaňte s tím tím kašpárkovým divadlem. Pan Božová na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Naše skupina netvoří součást řídící skupiny na téma Brexitu. Nicméně eh, delegace z Vlámska podporuje ustanovení, protože naší hlavní zásadou je podpořit dohodu a doufáme, že vyjednavatelé budou i nadále pokračovat v duchu eh, konstruktivní spolupráce a že se podaří dosáhnout eh, výsledku. Může se nám podaří dosáhnout ještě určitých výdobytků ve věci backstopu a zajištění integrity eh, vnitřního trhu. Pan Barnier říká, že jde o víc než pouze o obchod a chtěl bych to zdůraznit. Jedná se o obranu, výzkum a vývoj, eh, vzdělání, spolupráci, organizování sportovních událostí, nejrůznější fondy, glo- témata globalizace. Je to obrovská škála témat a mnohé, mnohé podniky ve Spojeném eh, království, pardon, v Nizozemsku také spolupracují. Děkuji. Je jednoduché předstírat, jako mnozí činí, že Brexit je jenom o bláznivých Britech. Pokud je Brexit o něčem, tak je to o tom, že selhává neoliberální ideologie, která je součástí kvůli Lisabonské smlouvy a nízké smlouvy evropských institucí. A bohužel je také s ideologií vedoucích tříd ve Spojeném království. Nechť tedy podle nich klesají platy a klesají sociální podmínky. Nic si nená, nena, mlouvejme, jde tady o demokracii. Možná Británie není demokratickou zemí, ale to není ani Evropská unie. Klidně ať se samo sežere celé vedení britského systému, ať to samé se stane s Evropskou unii, ale nemůžeme mít tvrdou hranici v Irsku. Pokud opravdu věříte v solidaritu, a v sociálně spravedlivou Evropu, ve kterou věřím já, tak musíme opustit cestu neoliberalismu, po které kráčí i Evropská unie. Pan Dobny na jednu minutu. Dnes jsme toho tady vyslechli hodně o plánu Verhofstadta vytvořit nové evropské empírium. Řekl jste, že a, náš premiér je paní Dautvar, tak vy jste teda potom Darth Vader. A toto je eh, umrčí komora demokracie. Já zde zastupuji 17,4 milionů lidí, kteří chtějí bojovat proti tomu. Před 75 lety moji předci zemřeli v boji proti fašismu v Evropě a dnes jsme tady proto, abychom osvobodili Spojené království od Evropské unie. Během posledních tří let, přestože jsme zaplatili miliardu liber za členství měsíčně, tak se k nám schovají neslušně. A musím říci, že když tady mluvíme o rovných pravidlech, tak s vámi, pane Barnie bych nechtěl hrát fotbal, protože pravidla nejsou stejná. Evropa nevěří v demokracii. Dnes máme říci v usnesení, že Brexit je škoda. My odcházíme z Evropské unie a líto nám to není. Mr. Kelly. Pan Kelly na minutu a půl. Historikové možná popíší Brexit jako trucování Halka a jeho kamarádů. a kteří chtějí odejít ze Spojeného království 31. října bez dopadu na mírový proces na Irském ostrově. A proto my v Irsku si tak vážíme solidarity 27, tedy 26 dalších členských států, o které hovořil pan Barnier a pan Juncker. Pan Juncker řekl, že prokážeme solidaritu těm státům, na které to nejvíc dopadá, že ukážeme, že jsme sjednoceni ve svém účelu. A pan Barnier zcela jasně poukázal na to, že je potřeba, abychom zachovali britskou pojistku. Brexit bude mít ještě další dopad. Po velkopáteční dohodě vztah mezi Irskem a Spojeným královstvím se, dá, se zlepšoval. Následně a před několika lety britská královna navštívila Irsko. Bohužel nyní tento vztah navrhuje podezíravo, nahrazuje pardon, podezíravost. Pokud Spojené království požádá o prodloužení termínu podle článku 50, tak doufám, že mu ho dáte. Už jenom proto, aby pan Johnson měl možnost předložit jedno z mnoha možných řešení, této pojistky, aby dobří občané Spojeného království také měli čas na to, aby si vzali zpátky kontrolu od brexitových pirátů. Paní Barley na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pro mě je to velice důležité téma, protože jsem britskou i německou občankou. A nejvíce emocionální pro mě je právě otázka backstopu pojistka je jenom dočasné řešení, ještě předtím, než se najde konečné řešení. Jaký to je problém? Je to problém z toho důvodu, že ty strany si vzájemně nevěří, což dneska jasně vidíme. Někteří Britové mají pocit, že takto budou uvázáni eh, do Spojeného království. Evropská unie zároveň se záruku toho, že nebude existovat tvrdá hranice v Irsku. Ale tady nejde jenom o Spojené království, jde i o Irsko a všichni máme právo o tom zde hovořit, protože Irsko zůstává v Evropské unii. Co tedy s tím můžeme udělat? Přesně opak toho, co někteří politici ve Spojeném království zde dělají. Jinými slovy, tady se používají válečné metafory. A to říkám jako britská a německá občanka. Měli bychom být dobrými spojenci, neměli bychom používat válečné metafory. Děkuji nyní paní Lázo na jednu minutu. Děkuji panu Junkrovi a Michelovi Barně za to, že znova předstoupili přes náš parlament, který může diskutovat o Brexitu, aniž by někdo lhal. Náš parlament na sebe vzal zodpovědnost. Nepřijmeme to, že aby bylo Irsko poškozeno, ani hranicí, ani, náhrade, ani návratem bojů. Nikdy neporušíme mír a právo občanů a zájmy občanů Evropské unie. Náš parlament ví, co chce. Vždy jsme k tomu přistupovali přátelsky a s respektem britským občanům. Dnes ale nevíme přesně, co chce Spojené království. Nevíme, jestli budou chtít znovu odložit Brexit a jestli k tomu mají validní důvody. Britská vláda nám neříká, kdy, jak a jakým způsobem odejde z Evropské unie a tato situace není udržitelná. Doufáme, že Spojené království nás bude respektovat tak, jako my respektujeme je a že si konečně řekneme pravdu. Pan Kaf na jednu minutu. Včera pan Barnier hovořil o křehkém míru. Hovořil o lidech, kteří každý den chodí přes hranici v Irsku neviditelnou do práce a říká, že nechce znova přes přechody chodit. Tak tedy apeluji na pana Faráže a pana Johnsona, aby se jeli podívat na hraniční, do hraničního regionu, poslechli si ty lidi, protože to jsou skutečné životní příběhy. V severním Irsku vždy existuje napětí a k násilí nikdy není daleko. Irští kolegové to zažili na vlastní kůži. Nechť tedy Spojené království odejde z této pojistky, kdy chce, ale je potřeba, je potřeba zajistit, abychom i my, aby to na nás nedopadlo. Jednou bylo řečeno, že, můžeme, že máme věřit v zázraky, že je možné dojet na druhý břeh. Ano, my věříme v zázraky, ale na druhou stranu ani nesmíme ztrácet naději, že se to nakonec nějak vyřeší. Děkuji vám. Nyní má slovo na jednu minutu pan Rinaldi. Děkuji, paní předsedkyně. Vyslechl jsem si kolegy, kteří tu hovořili a chápu, že to, co nejvíce znepokojuje, je to, aby se zopakovalo eh, referendum, až by se dosáhlo výsledku, jakého si přejí. Nicméně demokracie nefunguje tímto způsobem. Nikdo nežádal když byla zvolena paní van der Leyen, tak nikdo nežádal, aby se hlasování opakovalo. A já chci jen připomenout, že Spojené království eh, nakupuje, obchoduje s Evropskou unii. A pokud tu budeme takto penalizovat Spojené království, komu budeme prodávat naše automobily, naše zařízení, stroje, naše potraviny, Snažme se tady dosáhnout nějaké dohody, snažme se být pozitivní, navrhnout něco pozitivního. Když eh, se pomáhalo bankám, tak jsme se tu setkávali i v noci, abychom se snažili nalézt nějaké řešení. Řečník byl přerušen. Omlouvám se, váš mikrofon byl vypnut. Pan Džambacky na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je zřejmé a čím dál jasnější, že Spojené království vystoupí ze Spojené z Evropské unie bez dohody, to je všem více než jasné a naše vývozy zboží a služeb budou ohroženy, mír v severním Irsku bude ohrožen E, Spojené království vystoupí z Unie, ale nevystoupí z Evropy. Bude i nadále součástí NATO, jednoho z našich nejvýznamnějších partnerů. Musí to být řešení pro problém v Irsku a lídři Evropské unie musí pochopit, že backstop, ta pojistka, jak ji navrhuje pan Barnier, je nepřijatelný pro naše britské partnery. Můžeme jít směrem řádné dohody poté, co se vyřeší otázka této pojistky. V opačném případě to bude eh, ohrožení nejen ekonomika v Evropě, ale i důvěra našich občanů. Děkuji, paní Rodriguez. Děkuji, paní předsedkyně. Pro Španělsko je Brexit něčím přechodným, co nevede k ničemu dobrého. U nás máme eh, část eh, nazvanou Gibraltar a zdá se, že výhledy jsou katastrofické. Tisíce lidí překračují denně hranice mezi Gibraltarem a Španělskem, nějakých 28 tisíc, z nich 13 tisíc pracujících a neexistuje pro nich žádné dohodnuté nouzové řešení. Jak vyhneme zabráníme tomu, aby jejich povolení, pracovní povolení eh, nebyla nějak ošetřena, jak to bude s jejich penzemi, s jejich zdravotním pojištěním. My, pokud tam budou uvaleny zase kontroly na hranicích, tak budou zase čekat čtyři hodiny. Každý den na hranicích budou uvalena cla a zhoršené podmínky pro rostliny a další výrobky. Celá, celé tato divadlo ze strany pana Johnsona, to už je směšné. Já nevím, zda byl zvolen opravdu svobodně, zda si britský lid volí svobodně. Přestaňte tady hrát hru pokeru s osudy eh, lidských bytostí. Děkuji vám. Ano, já vím, že je tu i určitý časový nátlak, ale prosím, eh, nehovořte tak rychle, aby mohli tlumočníci vaše projevy přetlumočit. A naším dalším řečníkem je pan Forman. Dámy a pánové, paní předsedkyně, toto je můj první projev v této sněmovně a doufejme i můj poslední. Když jsem vstoupil do této budovy poprvé, viděl jsem velké nápisy, kde byly zmíněny svobodné a volné volby, ale o čem jsou takové volby, pokud je spochybněn jejich výsledek? O čem jsou svobodné volby, když ti, kteří prohráli, tak odmítají přijmout porážku? Vždyť tady jde o spravedlnosti, o přijetí toho výsledku, to vy všichni velice dobře víte. Tady eh, se hlásají hesla jako globální demokracie pro všechny, ale o čem to je? Eh, když eh, tento demokratický hlas, tak to vyjádřili své, svůj názor naši občané a možná bude premiér Johnson eh, nucen eh, požádat o prodloužení lhůty, ale pokud Evropská unie je eh, opravdu věří v demokracii, musí situaci přijmout, musí tedy stát po boku britského národa. My vystoupíme. Omlouvám se, že váš první projev přerušuji, ale už vypršel váš čas, nyní na minutu a půl pan Belami, prosím. Bez mikrofonu. Derrière les éclats de voix de ce matin, il y a... Dnes se tady hodně křišelo, ale stojí tady zatím velká rizika. Britové se rozhodli vystoupit ze Spojeného království a to je potřeba respektovat. Takovýto dialog ale nemůže pouze komentovat o britský, politický život. Týká se i nás. Je potřeba, abychom se soustředili na zásadní věci, jak se říkal vy, pane Barnier, tak abychom ochránili zájmy všech občanů. Pokud nebude dohoda, tak všichni budeme zranitelnější výzvám v oblasti bezpečnosti a obrany. Spolupráce s britskými sousedy je zcela zásadní pro naše spravodajské služby, policejní služby, armády. Zítra bychom měli dále spolupracovat, abychom byli schopni bojovat proti terorismu. Naše ekonomika určitě bude postižena, tak jako tak už má těžkosti. Chci upozornit také na to, co by to znamenalo pro země, které jsou blízko Velké Británie zeměpisně jako třeba Francie, pokud dovolíte. Bude to mít určitě veliké dopady. Je potřeba se zabývat především oblastí rybolovu, protože v podstatě bychom si takto dávali dvojí ránu. Miliony lidí na nás upírají zrak a čekají od nás zodpovědnost. Nejsme tady proto, abychom znova začali hrát tento zápas, ale abychom připravili dohodu. A spoléháme na vás, drahý Mišeli, že se vám to podaří. Děkuji. Nyní má slovo paní Guillaume na jednu minutu. Jde o to také, jak se chová eh, premiér Velkého království. Spojeného království. Je Evropští občané pochopitelně chtějí, aby v Spojené království vystoupilo spořádaně, abychom se drželi práv eh, evropských občanů v Británii a naopak. Je potřeba také zároveň dodržovat ty závazky, které byly přijaty. Co se týče lhuty, prostě čekáme, aby britský premiér předložil srozumitelný návrh a převzal svou odpovědnost. A nesmíme zapomínat na lidi, kteří prostě každý den uh, čekají a říkají si, jak to nakonec dopadne. Eh, nesmíme zapomínout, eh, nezapomínat ani na Camerona, který to všechno spustil. Paní Garikano na jednu minutu. Již více, eh, několik tisíců Španělů žijí ve Spojeném království a naopak tisíce Britů na území Španělska. Pan Farage to označuje eh, jasné čisté rozodstoupení Brexitu, ale já to vidím jako špinavou hru a ta situace je dramatická. Ještě minulý týden jsem byl ve Spojeném království a hovořil se španělskými občany. Jejich obavy se eh, opravdu týkají toho občanského uspořádání, jejich statutu Mm, prostě nevědí, jaká práva budou mít, pokud pan Johnson a Farage budou pokračovat v té eh, cestě žádné dohody. Musíme se eh, dostat jaksi do kůže těch, kteří žijí dekády ve Spojeném království a nemají žádné jistoty. Evropská unie dělá, co může, aby ochránila své občany. Spojené království tak ale nečiní a my musíme zastávat tyto návrhy, vyhnout se nulové dohodě v rámci Brexitu. To by bylo katastrofické pro všechny evropské občany. Děkuji a na jednu minutu paní Rentka. Colleagues, let's be honest. Eh, kolegové, upřímně řečeno, eh, mnoho lidí už je vyčerpáno, unaveno, chtějí prostě postoupit dál a eh, myslí si, že pokud to mm, nedáme, tuto, tuto žádost o prodloužení, tak konečně to bude mít z krku. Ale uvědomím si, pokud nebude prodloužení, pokud dojde k Brexitu bez dohody, tak ta noční můra bude pokračovat, nebude vyřešeno eh, Irsko versus Severní Orsko, nebude jasný rozpočet a tak dále. Čili tady skutečně není čas na to, abychom eh, krátko zrace, co si prosazovali, je čas na solidaritu. Eh, britští občané pochodují ulicemi, volají k nám a spolehávají na nás, že tedy jim pomůžeme vybřednout z této eh, zamrzlé situace. Eh, děkuji za to, že jste dokonale dodržela čas. A není pan Krasnodemský, jedna minuta, žádný tlak. Děkuji, paní, děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Poslouchal jsem tuto diskusi a říkám si, k jakým závěrům přijít, na co se máme připravit. Já myslím, že se musíme připravit na nejhorší scénář, čili odchod bez dohody. Nikdo to nechce, ale je to nejvíce pravděpodobný scénář. A já jsem chtěl upozornit na odpovědnost za tento historický moment a za tuto katastrofu, jejíž eh, rozměry zatím nemůžeme odhadnout. Ta odpovědnost padne na obě strany. Pan Juncker, pan Barnier, doufám, toto vědí. Já si myslím, že bychom měli co nejrychleji obnovit vyjednávání, co nejrychleji jej provést, tak abychom se vyhli těmto dopadům. Odložení termínu do, nekoneč, do nekonečna nepovede nikam. Povede to ještě k většímu chaosu a k právní nejistotě. Takže vás poprosím, pánové, abyste učinili, co je potřeba. Děkuji. For one and a half minutes. Na minutu a půl, pan Rangel, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je jasné, že jsme nechtěli, aby Spojené království vystoupilo z Evropské unie. A byť nám je to líto, tak respektujeme volbu, kterou učinili Britové. Všechna vyjednávání probíhala v duchu spolupráce a dobré víry. Snažili jsme se najít to nejlepší řešení pro obě strany. Díky solidi- solidní práci a klidné práci pana Michela Barnier ukázali jsme dobrou vůli a respekt Spojenému království. pokud nějaký evropský politický představitel nerespektoval britskou pozici, tak je to škoda. Ale prosím, dávejte pozor na to, co říkáme. Jsme připraveni zvážit vaše návrhy, ale to je musíte předložit. Jsme připraveni za ospravedlněných důvodů vám prodloužit termín. My vám nechceme stěžovat život, ale očekáváme, že to též uděláte i vy u nás. Je čas apelovat na premiéra Johnsona, aby se situace posunula dále. Obracíme se tady na americké superhrdiny, přitom byste mohli najít v moderní a populární a britské literatuře daleko lepší inspiraci. Vy si opravdu myslíte, pane Johnsone, že opravdu tady potřebujeme Halka? Já si myslím, že by bylo daleko lepší, kdybyste se inspiroval Harry Potterem. To by bylo daleko lepší. Omlouvám se, pane Rangele, ale už, ale toto už vyčerpal jste svou řečnickou lhutu. Ke všem musím být spravedlivá. Omlouvám se vám, ale opravdu už není čas. Pane Rangele, navíc ještě dostanete slovo, pokud přijmete otázku od pana Habiba. Na 30 vteřin a potom 30 vteřin na odpověď. Prosím. Tři roky tady posloucháme, že Evropská unie je systém, který stojí na pravidlech. Pan Rangel hovořil o tom, že Evropská unie je připravena s námi vyjednávat o nové dohodě o vystoupení. Možná tedy, že by se nějakým způsobem poupravila ta pojistka. Já jsem chtěl připomenout, že klauzule 12 dohody, která ji prodloužila na 31.10., neumožňuje znovu otevřít vyjednávání o dohodě o vystoupení. Takže já Přerušen byl řečník. Já po vás ani nebudu chtít, abyste to odpověděl, protože ta otázka padla až po 30 vteřinách, zbytek bylo prohlášení. Na minutu pan Moreno Sanchez. Na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Spojené království se potápí v chaosu a zdá se, že se blíží tvrdý Brexit, který se zakládá na lžích politických lídrů, kteří obelhali své občany a kteří vedli jejich vládu, aby ohrozila demokracii Spojeného království a uzavřela parlament tento historický, tato historická skutečnost ovlivní život jak Evropanů, tak britských občanů a postoj španělských socialistů je jasný. Ta linie ohledně usnesení, které budeme hlasovat ne, dnes je tedy ne tvrdému Brexitu a ano uspořádanému vystoupení dohodnutému ze strany 27 plus britské strany. Navíc ochránit situaci našich občanů, dohodu, která umožní mír v severním míru, prostřednictvím té irské pojistky, ošetření situace na hranicích a zajištění integrity vnitřního trhu. Dámy a pánové, máme málo času, proto tu chci apelovat na eh, zodpovědnost ze strany britské vlády, protože stále máme ještě čas, abychom se mohli vrátit zpět a tuto situaci vyřešili. Omlouvám se a nyní na Jednu minutu má slovo paní Bir. Vážená paní předsedkyně, kolegové, eh, Scénář Brexitu bez dohody je eh, celkem eh, jasný, mm, hrozí a my se shodujeme, že to bude katastrofa. A to platí zejména pro občany Severního Irska a zámořský teritorií. Pracuje se plnou parou na e, opatřeních, které to zmírňují a já e, oceňuji e, návrhy komise podpořit malé a střední podniky. Já myslím, že by to mělo proběhnout skutečně důsledně. Také blahopřeji Evrop, pardon, britskému parlamentu k odhodlání vykázat eh, ministerského přesna do hranic. Eh, my bychom měli také využít svých šancí a nechť Bůh ochrání Spojené království. Pan Byto na jednu minutu. Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, vystoupení Spojeného království bez dohody je pravděpodobnější, Dopady na evropské zemědělství a na rybolov budou zásadní a jsou podhodnocené. Je jasné, že hovězí, mléčné výrobky a vína a alkohol budou odvětví, která budou nejvíce postižena. Brexit existuje riziko, že, budou, že bude obrovskou krizí a jak už o tom hovořil irský kolega Flanagan, v, objez, v oblasti hovězího je veliký problém. Phil Hogan eh, o tom ví. Je potřeba tento šok zmírnit tím, že budou zvýšeny prostředky na společnou zemědělskou politiku. Evropská komise musí předložit návrh podpory všech evropských občanů na venkově, na které bude mít Brexit dopad. For... Děkuji. Nyní paní Vrecionová na jednu minutu. Michael, eh, Za necelý měsíc a půl dojde k brexitu. Tento fakt je znám a měli bych se s ním smířit i ti, kteří si brexit nepřejí. Řada z poslanců v tomto sále prosazuje přímou demokracii. Zdůrazňuji, že já mezi ně nepatřím referendum je jejím nejčistším prostředkem a pokud k němu sáhneme je potřeba respektovat jeho výsledek. evropská komise a rada by měly využít zbývající čas k nalezení dohody která zabrání tomu takzvanému tvrdému brexitu. ten poškodí nejen velkou británii ale také zbývající státy evropské unie jejich občany naše občany a firmy. aby byla dohoda uzavřena musí s ní souhlasit obě strany je evidentní že se stávajícím návrhem británie nesouhlasí. tato dohoda se proto musí změnit. považuji za nebezpečné stále trvat na něčem co nefunguje. paní de půl prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jistě víte, když ten důvod, když jsem šla do politiky, to bylo onemocnění zvířat hospodářských zvířat. Postihlo to nejen moji zemi, ale také Spojené království a Francii. Tehdy stovky tisíc, ne miliony hospodářských zvířat musely být utraceny. Možná by se tomu mohlo zabránit očkováním a hlasy z venkovských oblastí nebyly v Londýně vyslyšeni, protože britská vláda tehdy nechtěla zvolit svoji politiku, která šla cestou ne očkování. Takže nyní eh, zase je na obou stranách té evropské i britské, aby se podařilo změnit tu politiku. No a když eh, pokročíme v čase o 20 let, tak jsou tu proevropští konzervativci, s kterými jsem tehdy spolupracovala tak e, nyní e, jsou opět e, v té straně. Westminster byl pracovně uzavřen a zase je to tento parlament, který tady tedy zastupuje práva lidí jak z obou břehů, jak evropského, tak britského. A jsou tu lidé, zástupci Spojeného království, kteří si přejí odstoupení bez dohody. Ale já to chci říci jasně, my neumožníme přístup k produktům bez jasné správného finančního uspořádání, za snižování environmentálních norem nebo jejich naprosté porušování. Pokud tomu nerozumíte, běžte si naslechnout eh, farmářům eh, z daných oblastí. Oni vám to vysvětlí. Děkuji a paní Kumpula na tři na jednu minutu. On... Paní předsedkyně, členství či nečlenství, eh, ať bude rozhodnuto, jak bude, eh, tak Britové vlastně zůstávají i nadále v Evropě. My i nadále budeme spolupracovat s britskými kolegy. Eh, myslím si, že je to celá řada oblastí, která musí být ochráněna. O tom je vlastně samotná demokracie investovat do eh, demokracie. Ano, vlády tu zastupují vlastně eh, eh, demokraticky své občany a stejně tak je zastupuje i parlament. My bychom se tedy neměli obávat, vždyť i Spojené království má parlament. Nicméně nyní se zdá, že premiér Johnson si eh, jak si přebírá kontrolu nad parlamentem, aby kontroloval britské občany a, a vedení Spojeného království stále flirtuje s myšlenkou nulového, eh, tedy tvrdého Brexitu bez dohody a my tu nemůžeme rozhodovat za Brity, ale pokud tedy budou chtít celou tuto eh, zmatenou situaci očistit, tak jim umožníme dostatečný čas. Děkuji, paní Charanzová, na jednu minutu. paní předsedající nebudu opakovat řečené myslím si že naprostá většina z nás si brexit nepřeje někteří stále doufáme že k němu možná vůbec nedojde. obávám se ale že britský ministerský předseda je připraven hodit spojené království přes palubu odejít bez dohody. nic horšího by se nemohlo stát. komise proto musí pokračovat v přípravě i na tento scénář ale nejen to komise a členské státy musí mít krizový plán pro evropský byznys nenechat ho padat spolu s brexitem. musíme trvat na právech více než tří milionů občanů evropské unie kteří dnes žijí na ostrovech ve velké existenční nejistotě neví do jaké británie se. prvního listopadu probudí. britská politika brexitu připomíná hledání jednorožce nic neplatí mění se termíny odvolává se dohodnuté řeší schválené. čas utíká velmi rychle a nelze se divit že evropské unii dochází trpělivost. děkuji. Děkuji na minutu pan prosím. Děkuji Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, když si beru slovo v této diskusi, chci upozornit na tři nejdůležitější negativní dopady odchodu ze Spojeného království bez dohody. Za prvé, nebudou jasná práva evropských občanů, kteří žijí v Evropské eh, tedy ve Spojeném království s tím, že měli mít zajištěna stejná práva jako dosud. Navíc v nadcházejících rozpočtech bude chybět 50 miliard euro které Spojené království mělo zaplatit za roky 2019 a 2020 a za částečné závazky po roce 2020. Problém bude také v obchodování se, se Spojeným království, protože my v této oblasti v roce 2017 jsme měli velký, a, nad, velký nadbytek. Museli bychom vycházet z pravidel společné obchodní organizace, to by působilo, dal, to by působilo veliké problémy. Eh, toto jsou tři důvody, ze kterých by Evropská unie se měla snažit o to, aby Brexit vznikl na základě vyjednané dohody i politické dohody a politického prohlášení, aby jsme učinili další dobré gesto vůči Spojenému království. Děkuji. Pan Niedermayer na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím si, že vše důležité o Brexitu již zaznělo. Pozice Evropské 27. parlamentu, rady a komise je jasná a transparentní a stabilní. Nicméně neměli bychom ztrácet příležitost v dosažení dohody. Dohody, která by zredukovala náklady Brexitu pro všechny Evropany, jak z kontinentu, tak ze Spojeného království. A i to prodloužení prodloužení by navýšilo možnost, že bychom tyto výsledky, že bychom jich dosáhli. Nicméně slyšíme tu smích našich přátel z Londýna Říkají, že to zlepší naši společnost a vyhne se krizi v Londýně. Nicméně já jsem přesvědčen, že politici by měli někdy e, uznat, že osobní zájmy, moc i volební vítězství jsou méně důležité než budoucnost země a společnosti. A za druhé, ono se to netýká jen politiků, měli bychom vzájemně více hovořit. Vždyť naše názory nejsou tak odlišné. Spíše bychom měli budovat e, mosty, než stavět zdi. A v neposlední řadě bychom měli podpořit takovou kulturu, která bude upřednostňovat fakta nad lží. To je důležité. Občanská společnost, školy, odborníci a další součásti společnosti by dohromady měli zajistit, že ty stávající alarmující trendy lží jsou odměňovány nad pravdou. To by se mělo změnit a aby velcí lháři se nestávali premiéry či prezidenty. Děkuji vám a nyní pan Liberacky na jednu minutu. Děkuji bardzo, paní. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Já eh, nespochybnuji právo Velké Británie na odchod Evropské unie, ale také eh, existuje cosi jako Evropská pardon, politická zodpovědnost za evropské osudy. Komise Evropská eh, Evropská komise, Evropská rada a členské země eh, právě toto dělají. My chráníme eh, občany ve Velké Británii na průmysl, obchod, dopravu. To znamená, že ten nedostatek odpovědnosti charakterizuje vládu Velké Británie. Domnívám se, Eh, pokud tedy eh, bude problém eh, s Irskem, pak si myslí, že to není jejich problém, že to je problém někoho jiného. Neexistuje žádné konstruktivní řešení ani jejich návrhy. Po Brexitu Eh, jednoduše a prostě bude záležet na důvěře a vy, eh, Britové, byste se měli snažit o naši důvěru, protože bez toho bude všechno mnohem těžké. Eh, těžší. Děkuji, paní Kučuk, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Musíme říci, že občané Velké Británie nám každý den vysílají signál, že Nigel Farage nehovoří za ně. Každý den se hlasitě eh, vyjadřují Brexitu a také to, že do Evropského parlamentu vyslali tolik proevropských poslanců, je další důkaz. Pan Johnson eh, se stará o výhody pro svoji stranu, ale nemá žádný plán pro eh, rozumný Brexit. Tím, že tedy chce zrušit irský backstop, pojistku bez rozumné náhrady eh, riskuje a ohrožuje hodně. Eh, rodiny, studenti, eh, děti, všichni potřebují mít mnoho, mnoho, potřebují mít svoji jistotu. Třeba jenom Bulharu je zde několik milionů. Brexit je špatný nápad a je třeba ho zastavit. Děkuji. Na minutu a půl pan Peters. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Dnes dopoledne to bylo řečeno mnoho a jasné je, že eh, Brexit to je velká výzva. Eh, riskují se při přinejmenším eh, stovky tisíc pracovních míst v Belgii, eh, to bude 42 tisíc míst, eh, v Flandrech 28 z toho. Britská vláda eh, vlastně není schopna nějak uřídit Brexit, projít Brexitem, který si zvolila mm, Británie. My musíme občany připravit na tento Brexit. Komise má fond pro globalizaci a solidaritu, eh, který tedy bude moci být použít eh, v případě negativních důsledků, ale nevíme, jestli to bude možné použít také pro malé střední podniky. Když se podíváme na bod číslo 14, je jasné, že je třeba, aby tento parlament fungoval co nejrychleji, proto aby finanční pomoc pro malé a střední podniky byla poskytnuta včas. Děkuji. Děkuji. Eh, paní Picula na jednu, pan Picula na jednu minutu. Děkuji vám. Paní předsedkyně, už tři roky uplynuly o eh, britského brexitového referenda. Mnozí z nás byli výsledkem překvapení. Nicméně po těch tři letech od referenda Spojené království stále není připraveno převzít zodpovědnost za Brexit či za to, aby se vzdali Brexitu. Takže jednání byla dokončena, děkuji tímto panu Barnierovi. Evropská unie jasně vyjadřila svůj postoj, ale na druhé straně kanálu vidíme politický chaos a, a jedná se o zemi, která položila základy demokracie a jejich parlament, jeho činnost je dnes pozastavena. Takže těžko tu rozlišujeme strategie a politické blafování a vyhýbání se politické zodpovědnosti. Nicméně jedna věc je to jasná, my nemůžeme eh, Brexitu umožnit, aby ohrozil soudržnost v Evropské unii. Děkuji a nyní na minutu a pan, půl pan Bilčík. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Evropští občané jsou základem DNA tohoto parlamentu a je zásadní, abychom jejich zájmy tady vždy obhajovali a Snažili jsme se mít vstřícný přístup v řešení Brexitu, aby se ošetřily dopady pro občany. A tady se snažíme vždy zdůrazňovat jednotnost Evropské 27. Nicméně myslím si, že ještě důležitější ten evropský postoj vůči Brexitu nyní, eh, kdy eh, se tu jedná o zájmy občanů i z těch velkých či menších zemí, kteří žijí ve Spojeném království. Musíme být sjednoceni a naléhat na britskou vládu, aby opravdu vyřešili uspořádání pro tyto občany, místo toho, aby neustále vytvářeli překážky. My v Evropské unii musíme být připraveni také čelit možným dopadům tvrdého Brexitu. Nicméně my se snažíme maximálně eh, zabraňovat tomu tvrdému Brexitu, ale také musíme naléhat, aby pak stejná práva byla v tom nejhorším scénáři přidělena také našim občanům žijícím ve Spojeném království. Kolegové, nezapomeňme na to, že jednota Evropské 27 byla jádrem našeho jednání s Londýnem a musíme zůstat jednotní, i když budeme čelit těm nejhorším dopadům Brexitu. Děkuji, paní Regner, na jednu minutu. Děkuji. An, eh, de facto ti hardlineři pro Brexitoví nemají žádný plán, jak opustit eh, Evropskou unii odchod bez dohody nás postihne všechny. Evropská unie eh, garantuje práva pracujících, matek, odborářů, eh, mateřská dovolená a tak dále. Eh, při tvrdém odchodu z unie to všechno odpadne. A e, nejvíc na tom budou tratit ženy ve Velké Británii. Nejsou tak mobilní jako muži, často pracují v sociálních zaměstnáních, e, často pracují e, v obchodě a často jsou závislé na sociálních platbách. Takže pokud můžeme někomu podat pomocnou ruku, tak bychom to měli udělat napřažená ruka je vždycky lepší eh, než cynický postoj, ať se děje, co se děje. Pan Kircos na minutu. Já se domnívám, že ten brexitový thriller eh, tady není úplně nový. Něco podobného jako horor kdysi s Řeckem. Eh, sice eh, eh, Johnson a Cypras jsou z jiných čas, ale v něčem se podobají. De facto se stavěli za své vlastní politické výhody. Především o ty se byly. No a výsledkem jejich politiky je to, že se pouštěli do velkého rizika, nepřemýšleli o dopadech a kontextu. Nezajímaly je tisíce narušených osudů a bohužel musím říct, že pan Johnson eh, de facto eh, všem eh, nejde aspoň v tom dobrém, co Cypras dokázal a že britský národ Eh, by měl vědět, že my stojíme při něm. Storbritannien vil forlade EU. Det synes jeg personligt er... Spojené království opustí Evropskou unii. Je mi to osobně líto, ale rozhodli se tak Britové a potřeba to respektovat. Bylo by ale neodpustitelné, pokud by Spojené království odešlo bez dohody, mělo by to obrovský dopad na velké množství lidí v kontinentální Evropě. Na pracovní místa, na rodiny, na výzkum a vývoj. Možná tedy bude potřeba prodloužit termín, dát si více času, abychom našli řešení, které předejde tvrdému Brexitu, řešení, které nebude mít takový dopad na naše občany a ekonomiky. Proto bych podpořila to, abychom si dali více času na to, abychom se vyhli tvrdému Brexitu, který by nebyl dobrý pro nikoho. Děkuji nyní pan Warborn na jednu minutu. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já mohu říci mnoho k Brexitu, ale zmíním pouze dva body. Za prvé pro Švédsko eh, je Velká Británie pátým největším obchodním partnerem. Nicméně obchod vede také k blahobytu všude v Evropě. A my možná tady eh, budeme muset eh, za měsíc a půl eh, čelit tvrdému Brexitu a to bude na úkor našeho blahobytu. Takže tady by samozřejmě mohla být prodloužená luta Brexitu, třeba by to něčemu pomohlo. Já si myslím, že podmínky pro prodloužení bychom měli vysvětlovat a vykládat velmi velkoryse. My bychom si přáli, aby Britové zůstali v Unii, ale bez ohledu na to, jaké budeme mít budoucí vztahy, jsem proto, aby dobře dopadly zejména ty obchodní vztahy. Děkuji. Děkuji nyní paní Fritson. A jste se přemístila, <laughs> dobře, děkuji. Děkuji. Paní předsedající, eh, situace ve Velké Británii je opravdu vážná. Za několik týdnů se může stát, že Velká Británie prostě se vylomí z Evropské unie. No a takovýto Brexit bude mít negativní dopady a určitě eh, také negativně ovlivní naši situaci a švédské zájmy. My si myslíme, že ty následky budou závažné. Například u nás eh, máme tady 100 tisíc Švédů, kteří žijí ve Velké Británie a nyní nevědí, co bude. Pro Brity je to také nejistota do budoucna. Eh, rezoluce Evropského parlamentu je vyvážená a e, zdůrazňuje se, jaké podmínky jsme vždy kladli pro odchod. My máme e, dohodu a jsme také otevření vůči e, britským slovům. Chtěla bych vyzvat Borise Johnsona, aby se choval zodpovědně, když tedy je vládem, vládce. Nyní pan McAllister. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Chci zdůraznit řadu věcí, které říkali kolegové a kolegyně, ale raději doplním jeden rozměr nedohody a to zahraniční politiku. Michel Barnier hovořil o politickém prohlášení. V rámci tohoto politického prohlášení se Evropská unie a Evropská unie dohodly na dohodnou na volném obchodě, na spolupráci v zahraniční bezpečnosti, vnější bezpečnosti a obraně. Pokud se nedohodnou, tak Spojené království nebude moci spolupracovat ve stávajících a budoucích projektech Evropské obrané agentury a vojenských projektech v rámci PESKA. A navíc bude těžké, aby Firmy z britského vojenského průmyslu se účastnily projektů, které budou financovány z Evropského obraného fondu. Takže kolegové z extrémní pravice, to jsou další důvody pro to, proč je potřeba se vyhnout za všech okolností vystoupení bez dohody. Vítám tento návrh usnesení a děkuji kolegům a kolegyní z pracovní skupiny pro Brexit, aby, že odvedli skvělou práci, jako vždycky. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo Mad Dance na jednu minutu. Děkuji. Kdo za tento binec může? Slíbíme nemožné, řekneme, že udržíme vztahy s Evropou, potom řekneme, že budeme vyjednávat z pozice síly, byť opouštíme největší obchodní blok. Potom říkáme, že všichni ostatní, kteří si nemyslí totež, jsou zrádci. A potom řeknete, že Britové hlasovali pro nedostatek potravin a já tu zemi mám rád a ta země je lepší než Johnson a lepší než tady leti. Pane Barnier, vy chcete, aby se to posunulo, my taky a vím, že mnoho kolegů už toho debaklu má plné zuby a já tomu rozumím. Ale nepředstírejme, že tato dohoda o vystoupení by byla udržitelná, aniž by ji veřejnost podpořila. Britové si musí srovnat Brexit a zůstání v Evropské unii. Dejte nám čas, dejte nám možnost najít to jediné trvalé udržitelné řešení. Děkuji, nyní má slovo pan Šikorský na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já bych rád poblahopřál panu Barnierovi k profesionálnímu vyjednávání těchto jednání. Mnozí říkali, Britové říkali, že se odříznou od mrtvoly. Zdá se, že ta evropská mrtvola velmi dobře žije. Dostali jsme se do chvíle, kdy červené linie Británie a naše se srážejí. A to v oblasti hranice v Irsku, že tedy nechceme tvrdou hranici v Irsku. Ať tomu říkáme pojistka nebo jakoli jinak, chceme to na jedné i na druhé straně. Takže dohoda bude záviset na tom, jestli britský politický proces na to přistoupí. Já doufám, že ano. Britští nacionalisté, angličtí nacionalisté a brexitéři chtějí vystoupení bez dohody. Vaše vlastní vláda říká, že to bude průšvih. Já bych pana Faráže a jeho komplice požádal o jednu věc. Pokud vám to projde, a britská vláda správně vyhodnotila dopady Brexitu, tak potom to neházejte na nás a neste dopady. Podporuji návrh rezoluce. Děkuji. Děkuji kolegové a kolegyně za vaši pomoc s držením řečnické lhuty. Děkuji za to, není to potřeba. Na minutu pan Ruiz de prosím. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně téměř před 70 lety se Evropané rozhodli vytvořit politickou jednotu. Učinili jsme tak, protože to byl nejlepší způsob, jak zajistit mír v Evropě a také vyřešit národní výzvy kterým musíme tedy čelit, hlavně nyní jako klimatické změny a podobně. Nicméně v roce 2015 těsnou většinou v britském referendum lidé zvolili cestu odchodu Může to vést k existenciální krizi Evropské unie, nicméně po třech letech nyní vidíme, že to existenciální krizi zažívá Spojené království. Evropa unie je eh, silnější více než kdy jindy, takže otázkou nyní je, je premiér Johnson připraven splnit právní závazky, které vyplývají ze situace. My doufáme, že ano, protože Brexit bez dohody by byl totiž katastrofický. Děkuji vám. Děkuji a nyní pan, paní Fitzgerald. Děkuji. Mnozí zapomínají a jiní přehlížejí, že za slovy, silnými slovy, stojí běžní lidé, rodiny, jejich životy, jejich živobytí, jejich bezpečí jsou ohroženy a totež platí pro mír, na kterém tyto životy stojí. Tato Evropská unie, tato demokracie od samého začátku říkala, že učiní maximum proto, aby se vyhla potřebě hranice a aby ochránila mírový proces, na kterém stojí nebo který stojí spíše na mezinárodní dohodě, kterou spolu garantujeme. Evropská komise se pochopitelně bude zabývat jakýmkoliv návrhem, který předloží Spojené království, ale tento parlament neschválí a dohodu bez podmínek, které máme v, britské, které máme v jirské pojistce. A ta pojistka je v podstatě v tuto chvíli jediným e, způsobem, jak se vyhnout této hranici. Když si bylo řečeno, že pokud jsou lidé rozděleni, tak se to nedá řešit nějak jinak než dohodou. Děkuji. Kolegyně a kolegové, nyní se dostáváme eh, k Catch the Eye. Hlásilo se 19 lidí. Já se pokusím vás vzít více než pět, ale všichni to asi nepůjde. Paní Šojdrová na minutu. Kolegyně a kolegové, víme všichni, že odchod Británie znamená oslabení pro evropskou unii a znamená také oslabení pro spojené království. nechápu jak může pan farage tvrdit že spojené království bude silnější že to pro něj bude výhodné. ano možná vůči malým evropským zemím ale určitě nebude ve výhodnějším postavení vůči spojeným státům vůči číně vůči rusku nebude bude slabší spojené království. proto mě velmi mrzí tento přístup a já jsem si jistá že občané když rozhodovali v referendu tak nerozhodovali pro tento chaos pro neřízený odchod. znamená obrovskou nejistotu a odejde li skutečně británie bez eh, dohody pak stejně bude muset jednat o nové dohodě aby naplnila podmínky které jsou zásadní to znamená finanční vyrovnání vyřešila postavení milionů občanů eu kteří jsou v británii. takže odchod bez dohody je katastrofou pro obě strany. děkuji. Uh, uh, Opravdu poprosím o jednu minutu, paní Ward. Johnson nastoupil do premiérského křesla a najednou decentnost v době popularismu, populismu jde ještě do, více dolů. Je to hrozný premiér, je to trapas pro jeho zemi, je to misogenista, homofob, islamofob, je to nebezpečný šašek, který si zvolilo 2% našich občanů. Hraje nebezpečné hry, Brexit bez dohody povede k tomu, že budou chybět léky, budou chybět potraviny, ohrožuje to mír. Ano, Brexit bude stát životy i živobytí a už tomu tak je. Máme vládní politiku, kterou rozhoduje nevolený člověk Dominic Cunnings, který pohrdá naším parlamentem. Tomuto říkáte vzít si zpátky kontrolu? Máme vládu, která podkopává důvěru v naše roce. Vypršela vám hluta, omlouvám se, řečník byl přerušen. Omlouvám se, ale pokud každý bude přetahovat, tak se vás dostane na řadě méně. Pan Newton, dám prosím jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Mám otázku na pana komisaře Barniera. Nevím, jestli bude schopen odpovědět v rámci této diskuse. Pokud nebude dohoda, dá se říci, že výměna informací mezi Europolem a britskými policejními jednotkami skončí? Jinými slovy tedy, organizovaný zločin ve Spojeném království následně bude mít daleko lepší život. Paní Shons, prosím. Děkuji vám. Omlouvám se za chování malé menšiny našich spoluobčanů, tady i v naší zemi nezastupují slušné, poctivé lidi, kteří tvoří většinu našeho národa. Brexit je bordel, kteří vytvořili lidi, kteří za něho vedli kampaně. A to proto, že se nedohodli na tom, jak proběhne. Je to bordel, který ukazuje, jak nefunguje britská politika. Potřebujeme, aby lidé znova hlasovali, aby si konečně mohli vybrat mezi dvěma jasnýma možnostmi. Jasná možnost, jak zůstat a jasná možnost, jak odejít. Potřebujeme více času. Odchod bez dohody není možný, protože to bude opravdu katastrofa a akt sebepoškození. Učiníme tedy vše proto, abychom se vyhnuli takovémuto výsledku, stejně tak jako přerušení řečníka z důvodu překročení času. Pan Kirch na jednu minutu. Bez mikrofonu. Já jsem chtěl upozornit na určité záměry představovat Evropskou unii jakožto jednotu, na kterou dohlížejí lidé, kteří vědí všechno, jako pan Frhovštát. To by mohlo totiž vyděsit ty, kteří znají Evropskou unii a kteří si přejí reformovat, kteří si přejí, aby se vyvíjela a změnili ji zevnitř. Ovšem dnes tu zažíváme eh, jakési nerespektování vůle britského národa, vůle, která byla jasně vyjádřena, měla by být respektována a to opravdu znepokojuje. Proto je důležité, aby se dosáhlo dohody. Ano, je pravda, bude to složité, ale musí to být prokázána dobrá vůle, protože budeme muset soužít s Brity i nadále. Oni jsou důležitou součástí západní kultury, západní demokracie. S nimi i nadále budeme sdílet mnohé, nejen trh, nejen obchod, nejen obradu, ale i budoucnost nepřerušme nyní tyto budoucí vztahy. Děkuji, pan Guesmo. Sorry, do you want to say something to me? Chcete mi snad něco říci? Bez mikrofonu. Sorry, colleagues, please. Omlouvám se, kolegové. Vy jste se nepřihl, eh, nepřihlásili, kdybyste se byli přihlásili, dostali byste eh, také slovo. Can I continue with the, so that we don't run out of time? Eh, mohu tedy pokračovat, abychom se nezdržovali. Tak další na jednu minutu, pan Gosmo. Jste připraven? Už Britannics Britové se vyjádřili v referendu ohledně Brexitu, takže není právem tohoto parlamentu vynakládat nátlak nebo tady vyjadřovat názory na výsledky toho referenda. Tento parlament má povinnost respektovat výsledek, protože tu hovoříme o respektu demokracie a poukazování v opačném smyslu, to není přispěním pro to, abychom nalezli přátelské vyjednané řešení pro Brexit. Nicméně není povinností ani právem tohoto parlamentu připojovat se k nezodpovědnosti britského premiéra, kdy se snaží vyprovokovat vystoupení bez dochody, které spochybňuje velkopáteční dohodu, což chci připomenout dohody, mírová dohoda a spochybňuje práva evropských migrantů ve Spojeném království a britských migrantů v EU. Tato práva musí být obhajována a evropské instituce, v první řadě Evropský parlament, nesou zodpovědnost a musí obhajovat tyto občany. Děkuji, váš čas vypršel a nyní má slovo na jednu minutu pan Milan Mon. Už tu zazněl význam, jaké by měly eh, negativní dopady Brexit bez dohody na obou stranách. Chtěl bych zmínit rybolovné vztahy mezi Unii a Spojeným království. Hlavním vyjednávačem pan Barnier to také velice dobře ví. Pokud tedy budeme mít dohodu o odstoupení s přechodným obdobím, měli bychom se snažit eh, zminimalizovat negativní dopady na rybolovné flotily flotily obou těchto bloků protože je nezbytné zachovat přístup do příslušných rybolovných vod v době, kdy se budou vyjednávat budoucí dohody a budoucí ustanovení. Vím, že se to některým z vás nelíbí, ale budete mě muset ještě chvilku poslouchat. Chci zdůraznit, že záměry Evropské unie by mělo být zajistit vzájemný přístup k rybolovným zdrojům a do rybolovných vod. To bude mít výhodu výhody pro rybáře a také by to umožnilo předsedkyně se omlouvá, prosím, musím vás přerušit. Pan Wells na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Obrana každé země eh, patří eh, k zásadním atributům suverenitu a je to první zodpovědnost veškeré, každé vlády. Eh, proto mě trápí, že Mayo, vláda premiérky Mayové kolaborovala s komisí po hlasování o odchodu v tom smyslu, že v různých nadářních strukturách mají být schopnosti, eh, obrané schopnosti Velké Británie eh, pod eh, komandem Evropské komise. To podle mě je v rozporu s článkem 184 dohody o odchodu. Zdá se, že eh, naši představitelé nepochopili, v čem spočívá riziko a je tedy naším povinností, abychom eh, zabránili platnosti této dohody. Řečník je ukončen. Eh, paní Curtin Darling. Děkuji, paní předsedající. Tento týden eh, se skrývá britský ministerský předseda před eh, britskými občany v Lucemburku. Eh, také se skrývá před parlamentem ve Westminsteru. To znamená, že je tak uklidňující to, že evropská demokracie žije a že zde mohou zaznít všechny názory, ty, s nimiž souhlasím i ty, s nimiž nesouhlasím. V roce 2016 se skutečně dohodla něco, co bylo to nejrychlejší v historii a nyní hovoří o čistém řezu. Nebude nic čistého na té ekonomické a sociální devastaci, zejména tedy na britských ostrově, jsme na tom irském. Je třeba chránit práva občanů a tady toto se neděje a nebude nic čistého v tom chaosu, do kterého se uvrhnou zdravotnické služby. Tito lidé, kteří proto usil, o to usilují, nemají mandát a měl by lidský, britský lid rozhodnout. Děkuji, tímto uzavírám část Catch the Eye a nyní bych umožnil prostor hlavnímu vyjednavači panu Barnierovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se o stručnost, ale přesto bych minutku chtěl využít k tomu, abych vám poděkoval, vážení poslanci a poslankyně, i jménem pana předsedy komise Junkra a jménem celého vyjednavacího týmu, který vedu už tři roky a je mi to velkou ctí. Naše diskuse byla důležitá, Pochopitelně chápeme, že máme na to různé názory, ale opravdu přistupuje moment pravdy. Tři roky po referendu nastává moment pravdy. Je to závažná chvíle. Buďme tedy klidní a vzájemně se respektujme. Já budu tímto způsobem i nadále pracovat. My jsme si vyslechli s velkou pozorností všechny, kteří zde vystoupili, především poslance z Irska a ze severního Irska, kteří hovořili o oblasti, která obsahuje opravdu největší rizika kvůli Brexitu. Jde o občany, jde o otázky, kterých si nikdy nevzdáme čtyři svobody eh, jednota jednotného trhu. Já vám děkuji všem za vaše vystoupení. A chci říct, že jsem si vyslechl všechny, kteří hovořili v opačném směru. A chtěl bych reagovat na jednu věc, aby bylo jasno. Říkám to panu Zanemu, který tady není, panu Madisnovi, panu Farážovi a všem ostatním. Nikdo nechce obcházet rozhodnutí většiny Britů odejít z Evropské unie. Nikdo vám nechce váš Brexit ukrást. Nikdo nechce nutit Spojené království, aby proti vlastní vůli zůstalo v Evropské unii, celní unii či na jednotném trhu. Je vaše odpovědnost odejít. Nám je to líto, jak jsme říkali, říkali jsme to desetkrát. Mnozí to dnes říkali nevidím přidanou hodnotu Brexitu, ale respektujeme to. Aby tedy bylo jasno. Já jsem dostal mandát od Evropské rady a Evropského parlamentu, který jsem na sebe převzal. A to tež bude platit i pro komisi paní von der Leyen. Prostě najít dohodu. To byl můj mandát. A já bych tomu ještě chtěl říct dvě věci. Za prvé, je potřeba si říkat pravdu. Tady, parlamentu. Říkat pravdu občanům o dopadech Brexitu. Prostě dlužíte jim pravdu. Hovoříte o respektování britských občanů. Ti stejně tak jako všichni občanští Eh, občané Evropy mají právo znát pravdu o všech dopadech Evrops- eh, odchodu z Evropské unie, které budou daleko závažnější, než vy říkáte. A vy jim dlužíte tuto pravdu. Je potřeba složit jim účty. Po Brexitu prostě budete skládat účty občanům. Stejně tak jako my. My se na to připravujeme. My se připravujeme na to, že jim řekneme pravdu. O tom, jaké budou dopady Brexitu s dohodou na které pracujeme, a jaké budou závažnější dopady Brexitu bez dohody. Pan Newton Dunn a mnozí jiní položili otázku, zdali se připravujeme na Brexit bez dohody. No samozřejmě, že se připravujeme. Nejde jenom o bezpečnost, o spolupráci s Europolem, jde o více. Absence dohody to není konečná stanice. Bude se muset nakonec nějaká dohoda vyjednat. Já jsem tři roky pracoval na tom prvním cíli a to neustále říkat lidem pravdu. A následně najít právní řešení, protože my děláme dohodu, neděláme nějaký projev, neděláme, žádný pr- neděláme žádnou deklaraci. Prostě musíme mít právně neprůstřelný neprůstřelná řešení na ty problémy, které jste zmínili, které vyplývají z vaší volby, z Brexitu. Má to dopad na rybolov a na řadu jiných oblastí. Musíme tedy najít konkrétní řešení, která budou fungovat. Nejenom nějaká přání. Řešení, která budou fungovat. A očekáváme to od premiéra Johnsona a jeho tým. Týmu očekáváme alternativní návrhy. Pokud nechcete backstop, tak co tedy chcete? Odpovězte na otázky, které klade Brexit. To bylo mé zadání. Jsme připraveni dále pracovat. Není pochyb o tom, že budeme k dispozici. A pokud mě bude svěřena důvěra, tak budu i dále za Evropskou unii na tomto pracovat. Upřímně a s veškerým nasazením. Děkuji vám za pozornost. Grazie, Michel Barnier. Já vám děkuji, pane Barně. A nyní má slovo zástupkyně Evropské rady, paní Tupurajnen, aby zareagovala. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, přes všechny ty stávající nejistoty ze strany Spojeného království musíme být i nadále otevřeni novým myšlenkám, které by mohly vést k zajištění našich principů. Dosažení odstoupení ze Spojeného, Spojeného království je eh, a uspořádané vystoupení, to bude eh, naší prioritou i přes všechny možné dopady tvrdého Brexitu. A do, musíme i nadále připravit připravovat alternativní plány pro všechny možnosti a alternativní cesty, aby se maximálně snížil negativní dopad na naše občany a podniky. Nicméně, dámy a pánové, musíme být také připraveni, abychom zvážili prodloužení lhůty podle článku 50, pokud obdržíme řádně odůvodněnou žádost ze strany britské vlády. A ještě bych vám chtěla připomenout, připomenout, že trpělivost, trpělivost je tou výsostnou cnostní. Budeme spoléhat na vaši spolupráci ve všech fázích celého tohoto procesu. Takže vám ještě jednou velice děkuji. Děkuji vám za vaše vyjádřené názory, poznámky, připomínky a za vaši pozornost, dámy a pánové. Grazie, signora ministro. E... Děkuji paní ministrině a chtěl bych vás informovat, že jsem dostal dva návrhy usnesení eh, na závěr této diskuse. Takže tímto tuto rozpravu končím a hlasování proběhne dnes. Nyní pojďme dále. Máme tady teď hlasování. Teď si ovšem aspoň na minutku dáme přestávku, aby kolegové tak měli možnost se usadit. Allora riprendiamo. Takže budeme pokračovat. Skupina ED a nezařazení poslanci mě informovali o rozhodnutí změnit některé jmenování do delegací. Toto bude zahrnuto do zápisu z dnešního zasedání a vstoupí v platnost eh, v rámci tohoto oznámení. Tak a nyní začneme hlasovat. Zpráva John Howard. Návrh opravného rozpočtu jednotné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hanno votato tutti. Hlasovali všichni. Ano, votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Aprovato. A je to schváleno. Dále opět zpráva John Howard, návrh opravného rozpočtu a dávám slovo panu zpravodaji na dvě minuty, prosím. Zřejmě tady není. Mr. President, first I would... Pane předsedo, nejprve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a sekretariátu za jejich práci na této zprávě. Já budu stručný, ale je důležité, abych to pronesl oficiálně na záznam. Tento návrh opravného rozpočtu číslo 2 se poněkud odlišuje od normy. Je to vlastně poslední prvek z vyrovnání rozpočtu 2019, který byl vyjednán loni v prosinci na dohodovacím řízení mezi parlamentem a členskými státy v radě. Dohoda v radě, dohoda se radou zněla, že tento poslední prvek bude podán během roku 2019 formou opravného rozpočtu. Takže dnes plníme tuto dohodu tím, že posilujeme dva programy, eh, tak jak to aby to posilovalo úspory z rozsahu a e, e, evropského rozpočtu. Jde o Erasmus Plus a Horizont 2020, e, protože program Erasmus dostane dalších 20 milionů euro a Horizont 2020 80 milionů euro, což jsou peníze, které půjdou na výzkum technologií, které budou řešit klimatickou nouzi. Pane předsedo, tento investiční rozpočet je odrazem pravdy, že kolektivní úsilí Evropské unie umožňuje dosáhnout více, než kolik by jakýkoliv členský stát bez unie zvládl sám. A e, já doporučuji, abyste podpořili tuto zprávu. E- Děkuji a budeme hlasovat jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. No, votato tutti la votazione. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A nyní zpráva Murešan. Uvolnění prostředků z Fondu Solidarity Evropské unie. Jednotné hlasování, jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A bylo to přijato. Další zpráva Howard. Návrh opravného rozpočtu číslo 3. Jednotné hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. A bylo to přijato. Dále zpráva Rzonka. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jednotné hlasování zahajuji nyní. Hlasovali všichni, končím hlasování. A bylo to schváleno. Dále návrh usnesení o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Odstavec 4, dvě části. První část vednutím ruky, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Druhá část, jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. a bylo to přijato. Odstavec 12, dvě části. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část vednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Odstavec 14, první část, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Druhá část pro, proti, drželi se přijato. Odstavec 17, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 20, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Úvodní ustanovení A, dvě části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Bod D, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Bod K, původní znění, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Bod N, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní hlasujeme o usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji nyní. Končím hlasování. A bylo to přijato velkou většinou. Velkou většinou. A než se přejdeme k vysvětlení hlasování, přerušuji zasedání na několik minut. Děkuji. Vážení kolegové, budeme pokračovat ve vysvětlení hlasování. Prosím kolegy, kteří už nemají v úmyslu se toho zúčastnit, aby opustili sál, aby tomu mohli řádným způsobem pokračovat. Milí kolegové, Musíme pokračovat vysvětlením hlasování. Prosím laskavě všechny ty, kdo se nebudou účastnit další fáze, aby opustili tento sál. Je to projev respektu vůči vašim kolegům. Děkuji. Thank you. Dear colleagues, I kindly ask you again to leave. Vážení kolegové, prosím, buďte tak hodní a opuste plenární sál, pokud se nehodláte účastnit vysvětlování hlasování. Děkuji. Procediamo con le dichiarazioni di... Budeme tedy pokračovat ve vysvětlení hlasování. Vysvětlení hlasování o návrhu usnesení k vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Slovo má Kirten Darling. Jedna minuta, prosím. La collega Kirsten Darling renuncia. Kolegyně Kirton Darling se vzdává řečnické doby, takže přistoupíme přímo. Kolega Vondra, jedna minuta, prosím, máte slovo. Well, kolega Vondra does not work. It does not work. does it work? Zdá se, že to nefunguje. Už to funguje? Prosím. Well, I was voting... Já jsem hlasoval eh, proti eh, té eh, rezoluci, protože se domnívám, že bychom měli mít na paměti budoucí vztahy, které nechceme, aby vyústily do konfliktu a nemůžeme nutit britský parlament k dohodě, která byla už třikrát zamítnuta. A já si pamatuji, když se dělilo Československo, že pro úspěšné rozdělení musí být taková nějaká určitá velkodušnost v obou stranách a bylo by potřeba, aby eh, podobná velkodušnost se projevila i tady, protože jinak mohlo i dělení Československa skončit konfliktem nebo válkou. Co pak je to, to co chceme? Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní paní poslankyně Šojderová, jednu minutu kolegyně a kolegové jsem ze stejné země jako kolega alexandr vondra a přesto jsem hlasovala pro toto usnesení právě proto že respektuji usnesení britského parlamentu které říká že velká británie nesmí odejít bez dohody. právě proto se domnívám že evropský parlament zareagoval správně když navrhuje případné odložení pro případ že dohoda nebude uzavřena my nevnucujeme velké británii naši dohodu je to dohoda kterou podepsala jejich premiérka. velká británie může k této dohodě dát pozměňovací návrhy může jednat o změně ale ona žádnou změnu nepředložila. evropský parlament projevuje velkou trpělivost a ochotu stejně jako vyjednavač pan michel barnier projevuje ochotu ke změnám této dohody pokud nějaké změny velká británie navrhne ne. děkuji. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát paní kolegyně a nyní má slovo pan kolega Porit. Jedna minuta, prosím. Um, Now it's working. Myslím, že mikrofon vám funguje. Já jsem hlasovala pro dnešní usnesení. Ne proto, že bych chtěla, aby byla dohoda o vystoupení vůbec realizována, protože jakákoliv forma Brexitu je škodlivá. Ale hlasovala jsem proto, že text umožňuje další odložení tak, aby eh, v Británii mohly proběhnout další demokratické kroky, jako třeba předčasné volby, které by vedly ke zvrácení článku 15. Já věřím, že v této sněmovně je hodně eh, evropských demokratů, kteří nám ukazují solidaritu, kteří se staví proti populistickým eh, výrokům populistické straně této sněmovny, která sem přichází jenom proto, aby tady dupala nohama a zbí, vybírala finanční prostředky. Myslím, že eh, je zřejmé, že naše národní zájmy nejsou úplně náležitým způsobem bráněni ani z Downing Street 10. Ale máme tady opravdu velmi silné hlasy, které zaznívají od z Evropy a kolegům, mým kolegům, kteří tvoří většinu v této sněmovně, říkám, že musíme společně bojovat, abychom porazili nacionalisty a populisty a nedopřáli jim vítězství. Děkuji. Vážení kolegové, prosím, abyste dodržovali řečnickou dobu. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan poslanec Paten, jedna minuta. Bez mikrofonu. Uh, Já jsem hlasoval proti eh, eh, rezoluci o říši pana Frhovštata, já jsem pro jasný Brexit. 58% lidí ve východním Midlandu byli pro odchod, 60% v dalším regionu hlasovalo pro odchod, Eh, miliony lidí, demokratická většina hlasovala o odchodu. A minulé tři hodiny tady v Evropském parlamentu jsem eh, poslouchal celou řadu poslanců, kteří eh, říkali, že ti lidé nevědí, co chtějí, že a že mají poslouchat Evropskou unii a jedině když budou poslouchat tuto instituci, tak eh, potom budou mít smysl pro demokracii. Pan Barnier jasně řekl, že ať je eh, pojistka eh, jakákoliv, takže prostě není úniku z celní unie pro těch 17 milionů lidí, kteří hlasovali pro odchod. Je potřeba respektovat britskou demokracii, je čas odejít, je čas na jasný, čistý Brexit. Thank you. Grazie mille. Adesso la parola... Děkuji mnohokrát a slovo má pan poslanec Huk. Jedna minuta. Pane místo předsedo, já jsem dnes podpořil to usnesení, protože e, uznává e, možnost e, Velké Británie zrušit článek 50 a zastavit Brexit. Já si myslím, že se to stane, protože Johnson nemá většinu v britském parlamentu a proto se snaží parlament uzavřít a blokuje referendum ohledně dohody o odchodu. Referendum v roce 2016 bylo nejasné a šířilo se mnoho dezinformací. Lhalo se o penězích, lhalo se o tom, že Turecko vstoupí do Evropské unie. Já tu nevidím žádné turecké poslance, pane místopředsedo. Johnson říkal, že to bude eh, snadné, ale teď už eh, nic takového nepředstírá. Rozhodnutí z roku 2016 je staré a zatuchlé. Británie v roce 2019 je jiným místem a mladí lidé chtějí Evropskou unii. Nikdo nehlasoval pro nedostatek potravin a léčiv, pro zablokované dálnice, eh, což, jak vláda připouští, reálně hrozí. Můžeme, nebo má, má máme na mnohem víc než na Brexit. Jsme velká země a nechme toto všechno za sebou. Děkuji mnohokrát a slovo má pan poslanec Bearder. Jedna minuta, paní poslankyně. Já jsem dnes hlasovala pro usnesení parlamentu o vystoupení. Nelíbí se mi dohoda paní Mayové, nelíbí se mi Brexit, nenávidím ho, ale ona s tím předstoupila před lidi a toto je jejich budoucnost. Ovšem Boris to hraje jenom ve prospěch svojí vlastní strany. Co voliči chtějí je, aby Brexit skončil. Moje strana a liberální demokraté se cítí být zavázáni vůči Evropě a evropským občanům. Přejeme si zvrátit článek 50, aby to celé přestalo. Naším cílem je zůstat uvnitř Evropské unie. Toto usnesení vyjadřuje naši odpovědnost vůči brexitovým občanům, kteří se rozhodli žít někde jinde a mají na to právo. Jejich životy jsou nyní rozvráceny. Evropské vlády všechny by měly společně pracovat na tom, aby to bylo co nejrychleji vyřešeno. Občanství je právo a my nesmíme dopustit, aby se toto stalo. Já i liberální demokraté vždy se budeme zasazovat o to, že budeme prosazovat to, co je nejlepší pro nás a pro Evropskou unii. Potřebujeme dostatek doby, abychom hlasovali o dohodě a nebo zůstali plnoprávným členem se všemi právy. Děkuji, paní kolegyně. A nyní má slovo pan poslanec Gibson. Jedna minuta. Paní poslanec. Děkuji, já jsem hlasovala pro toto usnesení a naléhám na podporu ze strany parlamentu. Chci jasně říci, že nepodporuji jakoukoliv formu Brexitu, ať s dohodou nebo bez dohody. Já jsem hluboce přesvědčená, že každý Brexit je pro Spojené království škodlivý i pro Evropskou unii a já povedu dál kampaň pro zastavení Brexitu. Ale toto usnesení je důležité, protože specificky uznává, že eh, eh, britský parlament přijal zákon, který zavazuje eh, eh, premiéra, aby požádal o prodloužení lhůty a eh, brání Brexitu bez dohody. Takže Boris Johnson nejedná v zájmu občanů Spojeného království, on pozastavil eh, parlament, on eh, chce Brexit bez ohledu na eh, důsledky, chová se jako diktátor a je potřeba, aby se obnovily demokratické procesy. Thank you very much. Grazie. Děkuji mnohokrát a slovo má pan poslanec Howard. Jedna minuta, prosím. Tak tohle nebylo v plánu, že ano? Místo sluncem zalitých luk nám nabízejí nejme, při nejmenším přežití. Místo nejsnadnější obchodní dochody v historii eh, vyjednáváme z nejslabší možné pozice, kterou je vůbec žádná dohoda. Místo obnovení suverenity, kterou jsme vlastně nikdy nestratili, čelíme tvrdě realitě silného souseda, který eh, tvoří pravidla, do kterých nemáme co mluvit a diktovat bude tržní realita. Budeme mít málo jiných možností, než než zkrátka jít s davem. Průmysl je obětován akcie zničené, práva a svobody všech britských občanů jsou omezena. Taková je realita tohohle Brexitu. To vůbec není to, co nám slibovali. Co jsme vůbec u všech všudy vyhráli? Británie mimo Evropskou unii brzy zjistí, že národní suverenita v moderním světě má vážná omezení. Hodně slýcháme o demokracii, ale bez odpovědnosti demokracie strádá. Vezměte si zpátky své falešné sliby volby, běžte zpátky, odoslovte znovu britské občany a nechte je rozhodnout o realitě Brexitu. Thank you, grazie mille. Děkuji a slovo má pan poslanec Hýbr. Jedna minuta, prosím. Děkuji. Tak po tomto podivném vystoupení bych chtěl všechny ujistit, že Nigel Farage stále ještě mluví za pro-brexitovou většinu v mojí zemi. A pokud je o toto usnesení, to opravdu nemám slov, to je politování hodná událost. Vy říkáte, že to je Brexit, ale britští lidé si to nemyslí, nesouhlasí s vámi. Rozhlédněte se. Největší strana v této sněmovně, brexitová strana, tady je a mluví jasně a chce se zasadit o to, aby tady byla náležitě zastoupena pro brexitová většina. Tak vy říkáte, že to je vyvážené. No to si snad děláte z nás legraci. Brexitová strana jasně říká, proč je toto špatné pro naši zemi. My tady píšeme novou kapitolu a chceme mít jasný, čistý Brexit. A chci vám říci, že podpora pro odchod bez dohody v naší zemi roste. My jsme jasně to říkali v roce 2016, říkáme to i nyní a zasadíme se o to, aby Spojené království už definitivně odešlo z Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní poslankyně Lucy Necinga. Jedna minuta. Především bych chtěla poděkovat této úžasné demokratické instituci za podporu Spojeného království a trpělivost s prodloužením další lhůty pro článek 50. Eh, pro mnoho občanů eh, Unie i eh, Spojeného království je to náročné. Mnozí, kteří žijí v, ve Velké Británii, závisí na lékařích z Evropy a na hladkém dovozu z Evropské unie, třeba u eh, zboží, které rychle podléhá zkáze. Eh, neumím si představit ten dopravní chaos, který by nastal po eh, divokém Brexitu a právě nejzranitelnější občané jsou vystavováni největšímu riziku a je potřeba tomu riziku zabránit s tím, že britské, britský parlament i tento parlament se musí shodnout a společně pracovat na tom, aby nedošlo k Brexitu bez dohody, eh, protože rizika eh, Brexitu bez dohody jsou reálná a nemůžeme postavit Brity do ještě horší situace. Děkuji a slovo má pan poslanec Dobny. Jedna minuta, prosím. Tak nejprve bych chtěl říct, že je skvělé, že tu vidím, eh, že, že pár britských poslanců se dostavilo k hlasování, ale kde byli eh, po celou debatu, eh, nejspíš někde v baru. A potom tady byla celá smršť lží, pomluv, polopravd a zcela skandálních zkreslování. Brita- Británie údajně funguje pod diktátorem, způsobem, ale diktátoři jaksi nevypisují volby, že ano? A když náhodou vypíší volby, tak eh, víte, že například Corbyn by byl zcela zničen v East Midlands a zejména tam, kde já jsem kandidoval a porazil jsem Jeremy Corbyna a ten opustil pracující třídu. 70% mých voličů eh, hlasovalo pro odchod. Korbinovi je jedno tento parlament, ten nenaslouchá britskému hlasu. Tento parlament eh, nereprezentuje Brity a eh, nemůže zabránit tomu, aby se Britové ozývali. My odcházíme a uvidíme au revoir. Thank you. Grazie mille. Adesso la... Děkuji mnohokrát a slovo má pan poslanec Palmer. Jedna minuta. Děkuji, pane místo předsedo. Já to řeknu tak, jak to je, protože znění tohoto usnesení je velmi mírné. K otázce práv občanů a ochraně evropských občanů ve Spojeném království to není jenom něco, co vyvolává obavy. Zacházení s těmito lidmi je skutečně ostudné a je to ostuda pro moji zemi, pro zemi, kterou já miluji pro zemi, kterou stejně tak milují ti evropští občané, kteří se tam usadili, vybudovali si tam své podniky platí celá desetiletí daně ve Spojeném království, oni si zaslouží něco lepšího než ten hanebný systém, který je jim nabízen. Já za dostí zastupuji i ty občany z východních Midlands eh, a další a musím říct, že moje země má na něco lepšího a tito občané si zaslouží opravdu něco lepšího. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Slovo má paní poslankyně Brofy, jedna minuta. Děkuji. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože nechci Brexit žádný a posledních 20 let eh, eh, se odráží právě nejvýznamnější otázky, jako je zaměstnanost, sociální práva a mm, pro občany Spojeného království, e, například ve zdravotnictví a podobně. Pokud by došlo k Brexitu bez dohody, tak by e, e, utrpěli velice tato odvětví a čísla, která vidíme, se to jasně dokazují. Eh, snížení počtu pracovníků eh, ve zdravotnictví a dalších odvětví by nepochybně nastalo a nejistota v oblasti sociálních eh, práv v případě Brexitu bez dohody by také zasáhly mnoho mm, pracovníků a občanů a proto toto usnesení brání odchodu bez, bez dohody. Thank you very much. Děkuji mnohokrát a slovo má paní poslankyně Banting. Jedna minuta, prosím. Hello, is that working? Funguje mikrofon? Vážení kolegové, tohle bylo nejtěžší hlasování, které jsem kdy podstoupila. Z celého srdce vítám závazek parlamentu k prodloužení doby podle článku 50, ale jakákoliv dohoda o rozvodu musí být ještě předložena britským občanům v referendu. Pokud by jim byla nyní nabídnuta možnost v EU zůstat, tak pevně věřím, že bychom nyní, hlas, že bychom nyní vyhráli hlasování o zastavení Brexitu. Proč? Protože tentokrát přijdou hlasovat i mladí. Mladí lidé v Británii jsou naštvaní zhruba tři čtvrtiny eh, mladých lidí, kteří v roce 2016 byli na hlasování příliš mladí a teď už jsou plnoletí, eh, říká, že hlasují pro setrvání. Takže ať už pocházíte odkudkoliv eh, z jiných částí Evropy, prosím oslovte své lídry a požádejte je v radě, aby podpořili debatu o prodloužení. Prosím dejte britským mladým lidem šanci rozhodnout o své vlastní budoucnosti. Thank you very much. Grazie. Děkuji mnohokrát a slovo má pan poslanec Benion. Jedna minuta, prosím. Děkuji. Já bych rád vysvětlil, proč jsem hlasoval pro usnesení, které podporuje Brexitovou dohodu, která už byla vyjednána mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii a zůstává nyní zaseknutá v Evrop- britském parlamentu. Je to i proto, že toto usnesení nechává otevřenou možnost, aby britské království zvrátilo tuto možnost dalším hlasováním či přes parlament a aby byl tedy eh, zrušen článek 50. Dohoda, eh, nebo respektive Brexit bez dohody by byla katastrofa pro britské zemědělce. 97 našeho exportu masa jde do EU 27 a také vyvážíme velké množství hovězího masa, obilnin a dalších potravin. To, pokud bychom o toto přišli, tak to není v zájmu mých eh, voličů. Snažíme se tedy zabránit Brexitu bez dohody v první řadě a následně pokud možno zajistit možnost setrvání Spojeného království v Evropské unii. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Slovo má pan poslanec Davis. Jedna minuta, prosím. Pane předsedo, já nechci Brexit řídit, ale zastavit. V tomto parlamentu jsme pro eh, evropské hodnoty, ale to jsou současně britské a liberální. My chceme ekonomiku užitečnou pro všechny, chceme eh, opatření pro životní prostředí, které chrání všechny a my nechceme eh, být izolováni, my nechceme, aby moje země uprchla od svých povinností a od těchto úvah. My chceme být vůči silou, Eh, takže mm, pryč s Brexitem. Thank you, grazie mille. Adesso Adesso la... Děkuji a nyní má slovo pan poslanec Agius Saliba, jedna minuta. Vzhledem k tomu, že se blíží lhůta Brexitu a vysí nám nad hlavou, tak eh, vzrůstá riziko neřízeného Brexitu a stává se pomalu smutnou realitou. Žádná dohoda by byla receptem na katastrofu, které je třeba se vyhnout. Bohužel eh, nejistota a politická nestabilita vzrůstá eh, hodinu od hodiny a naší první prioritou zůstává ochránit práva a možnosti volby evropských občanů, kteří pobývají ve Spojeném království a britských občanů, kteří pobývají v EU. Tvrdý Brexit by ekonomicky značně poškodil obchod, ohrozil tisíce pracovních míst a tím a e, naší, dru, naší druhou prioritou musí být pomoci e, pracujícím a obchodům, aby e, náklady byly udrženy na minimu. A konečně vysoce ničivým důsledkem Brexitu bez dohody by bylo, že by vznikla hranice mezi Severním Irskem a Irskem. Toto nebezpečí je třeba ohrozit na, muni, na minimum. Je třeba podniknout veškeré úsilí a vést konstruktivní dialog, abychom se vyhnuli scénáři bez dohody dohody. To vždycky musí eh, být přednost před stranickou politikou. Děkuji. A nyní má slovo pan poslanec Damíža. Jedna minuta. Děkuji. Jako podnikatel nechápu, proč by jakýkoliv podnikatel se chtěl vzdát trhu s 500 miliony lidmi, aby byl na trhu, kde je jenom 60 milionů lidí. Ty možnosti, třeba pokud jenom jde o ovoce a jiné věci, jsou mnohem větší v případě 500 milionů lidí. Já eh, jsem eh, jako člověk podnikající na internetu eh, dokázal vydělat miliony lidí, miliony do euro za pět let. A proč? Protože máme trh s 300 miliony lidmi ti, kdo prodávají jenom 60 milionů lidem v Británii, prostě s tím nedokážou držet krok. Takže co udělá většina našich podnikatelů, pokud nastane Brexit? Otevřou si prostě pobočku, otevřou si kancelář eh, v Amsterdamu nebo v Dublinu nebo někde jinde, takže to si střílíme sami do vlastních řad. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní poslankyně Voden. Jedna minuta. Um Pan Paten nechápe, že 60 procent hlas voličů není to tež, co 60 lidí. Zase lže. V příslušných skandálech se ukázalo, že naše vláda nemá problém s tím rozdělit rodiny a zřejmě to chce udělat znova. Evropa je rodinou národů a lidí a dosta, eh, odejít z této rodiny poškodí eh, jak Spojené království, tak naše evropské přátele. Brexit rozdělí evropskou mm, rodinu eh, národů a mm, lidé narození v Anglii, eh, kteří vyrostli ve Skotsku a žijí vlastně ve dvou uniích, ve Spojeném království a Evropské unii a Faraš a podobně se snaží sabotovat tuto eh, soužití a eh, pošlapávají práva Skotska. Já je chci varovat, že angličané se mnohokrát pokusili pošlapat práva Skotů a eh, to celé generace Williamů volisů jsou, budou potřeba, jestli v tom chtějí pokračovat. Děkuji, slovo má paní poslankyně Richie, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala eh, pro toto rozhodnutí. 2. prosince Belfastská dohoda, poslední mírová dohoda, která byla eh, v, v Evropě potřeba, oslavila 20. výročí. A touto Evropskou unii je eh, je garantována tato dohoda. V sobotu bude Mezinárodní den míru a já se obávám o tento mír, jestliže budeme eh, vyhozeni v zájmu sobectví a lží kampaně pro odchod a eh, kampaně věčně absentujícího Nigela Farage, kterému je to všechno zkrátka jednozjevně. Thank you. Grazie mille. Adesso la parola... Děkuji mnohokrát. Slovo má pan poslanec Kelly, ne, omlouvám se, to je moje chyba. Slovo má pan poslanec Polčák na jednu minutu, prosím. Děkuji. A já bych se rád vyjádřil k hlasování které již proběhlo. já samozřejmě respektuji rozhodnutí eh, britských občanů v rámci brexitu na druhou stranu zároveň jsem rád že toto usnesení proto jsem je také podpořil umožňuje odklad brexitu pokud se k tomu samozřejmě spojené království rozhodne je třeba zde i respektovat eh, rozhodnutí ke kterému dospěl evropský soudní dvůr že článek fifty je možné jednostranně stáhnout jeho aktivizaci. pro mě je důležité abychom chránili práva občanů eu žijících na britských ostrovech a samozřejmě nechceme žádnou tvrdou hranici která by ohrozila mírové soužití na irském ostrově. to jsou asi dvě limity které toto usnesení rovněž obsahuje a já jsem je proto rád eh, podpořil. Ehm, na druhou stranu k tomu co říkají zde kolegové z levé části eh, spektra brexit party já jim chci připomenout že oni získali své poslanecké mandáty jenom díky evropskému volebnímu systému protože podle národních pravidel téměř nikdo žádný poslanec brexit party by nebyl zvolen. děkuji. děkuji. E děkuji, děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan poslanec Kelly na jednu minutu. co se týče odchodu Spojeného království z Evropské unie. Mnoho poslanců tady vysvětlilo mm, svoje stanoviska, eh, také co se týče eh, irské pojistky a velkopáteční dohody, kterou je potřeba chránit. A během hlasování 550 lidí hlasovalo pro tuto eh, dohodu, což je veliká většina. Já jsem taky rád, že slyším, že ehm, e, europoslanci e, jsou ochotni prodloužit lhůtu Spojenému království. A domnívám se, že to je velký den pro Velkou Británii i Evropskou unii. E Děkuji mnohokrát, slovo má pan poslanec Hanan. Děkuji, pane místo předsedo. Kolegové z tohoto parlamentu možná neúmyslně eh, snížili pravděpodobnost řízeného Brexitu. Spojené království v dohodě o odchodu přijalo mnoho eh, závažných ústupků, včetně role Evropského soudního dvora, mechanismu asymetrické arbitráže, eh, potom ten milionový účet, který by neobstál u žádného mezinárodního tribunálu. A jediné, co chce, je je eh, nahradit mechanismus, ze kterého není uniku, tedy členství Evropské unii, eh, tím backstopem. Ale to už je na základě usnesení Evropského parlamentu téměř nemožné, aby obě strany dospěly k přátelskému eh, a řízenému vyřešení. Já si myslím, že ta krize s Brexitem je založena na něčem úplně jiném a sice na tom, že Brexit stále ještě nenastal. Tohle je krize způsobená nebrexitem. Je to krize způsobená odmítáním našich opozičních poslanců dělat to, co slibovali před volbami. A oni jim to lidé spočtou, až přijdou další volby a já jenom doufám, že legitimita našich parlamentních institucí eh, nepadne za oběť jako vedlejší škoda. Děkuji mnohokrát. Slovo má pan poslanec Tom. Paní poslankyně Tom, si jedna minuta. Zelo mi je žal, do británské politiky tekmuje. Děkuji moc krát. Já velice lituji toho, že eh, k Brexitu došlo, eh, protože eh, Brexit byl prostředkem a nikoli cílem. Z toho nebudou žádné zisky. A vypadá to, že se všichni snažíme o to, abychom nějak omezovali škody. Je možné, že povolíme nějakou odch, od, od, nějaký odklad, ale pouze když to bude eh, nějak odůvodněné. Například, když, eh, bude, eh, když budou plánované volby nebo referendum, nebo když bude Británie potřebovat čas k ratifikaci dohody. U tohoto procesu si musíme uvědomovat následující. Musíme udělat všechno proto, abychom ochránili naše občany. Ve Velké Británii se snaží přeposlat Černého Petra Evropě. Pokud by došlo eh, k odchodu bez dohody, pak eh, budou Britové jediní, kdo budou muset skládat účty svým vlastním voličům. Děkuji, paní von Víze, jedna minuta. Pane předsedo, když jsem se přestěhovala do Spojeného království z Německa před více než 20 lety, přišla jsem do globální Británie, která mě přivítala s otevřenýma rukama. Britské členství v EU mi nabídlo záruky a práva a umožnilo mi vybudovat si život v zemi, kterou tak miluji. Ovšem dnes 3 miliony evropských občanů ve Spojeném království se setkávají s prostředím strachu a nejistoty. Boris Johnson slíbil, že nebudou Brexitem znevýhodněni, ovšem ten slib porušil stejně jako řadu dalších. Eh, systém pro vyrovnání vztahů není vhodný a je tam celá řada technických problémů a mnoho lidí, zejména těch nejvíce zranitelných, má opravdu problém se do něj dostat. Musíme mít systém, který bude snadný, systém, kde se lidé jednoduše zaregistrují a ne, lidé, ne systém, kde lidé musí hledat desítky dokumentů, často velmi starého data jinak tady bude riziko mnohem většího skandálu, než který jsme viděli. A právě proto jsem hlasovala pro toto usnesení. Ale podívejme se pravdě do očí. Jediný způsob, jak zajistit práva občanů Británie, je Brexit zastavit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tímto končíme dnešní rozpravu. S ohledem na Eh, národnost dnešních řečníků, opravdu jsem měl skoro pocit, že jsem místo předseda parlamentu v Británii, ale to jenom tak na okraj. A nyní přeruší zasedání, pokračujeme v 15 hodin. Děkuji.